Vážení kolegové, dobré jitro. Rádi bychom zahájili naši práci a budeme pokračovat ve včerejším, tam, kde jsme včera skončili. To znamená, že přecházíme k bodu 16 na programu. slovo bude mít paní Sari Esaja, která je eh, s autorkou návrhu stanoviska Demografická změna a její důsledky pro budoucí politiku soudržnosti Evropské unie. Je to eh, zpráva, kterou vypracovává REGI na základě zprávy, kterou my jsme vypracovali k demografickým otázkám a k tomu je spousta pozměňovací návrhů. Takže nejprve má slovo paní Efe. Děkuji paní předsedkyně a zdravím všechny kolegy Po Poráno v tomto výboru jsme měli velice komplexní a širokou, rozsáhlou zprávu o demografických změnách. Takže v tomto stanovisku se zaměňujeme, zaměřujeme pouze na důsledky těchto změn pro budoucí politiku soudržnosti a v jakém duchu se nese toto stanovisko i pozměňovací návrhy. Zdá se, že ukazatele demokratických změn, jako je e, stárnutí, e, duch, e, počet důchodců a tak, to všechno by mělo se tež používat, kromě HDP, jako kritérium pro budoucí politiku soudržnosti. Eh, máme sedm pozměňovacích návrhů, pořád se ještě snažíme najít vhodné změny, u kterých se pořád ještě snažíme vypracovat správné změní. A eh, myslím si, že dospějeme k pozitivnímu řešení u těchto kompromisních návrhů. Já bych ráda zmínila pouze dvě, dva pozměňovací návrhy. 31, kde slovo productivity se nedá nahradit slovem accessibility, protože ta slova mají různé významy. Naprosto to znamená něco jiného. Možná, že ta dvě slova by mohla být nakonec tam vedle sebe, ale nemůžeme jedno nahradit druhým. Nemůžeme slovo to, je tato slova navzájem nahradit. Pozměňovací návrh 33 tady, aby komise zajistila eh, sociální zabezpečení sociálních služeb, eh, právní zabezpečení sociálních Eh, služeb, eh, které jsou v odpovědnosti podniku. Myslím si, že tohle je otázka subsidiarity. EPP žádá o dílčí zasedání. Jinak všechny tyto pozměňovací návrhy, které jsme dostali, podporují línii duch, kterém se nese toto stanovisko, takže bych ráda poděkovala kolegům za přispění k vypracování tohoto stanoviska. Děkuji. Děkuji. Přeje si někdo z kolegů se vyjádřit k této zprávě? Paní Schroeder, ale ta právě odešla, opustila sál. Paní Cima, ta tady není. Tak se dívám na seznam stínových zpravodajů. Paní Esia, tohle bude určitě daleko jednodušší než včerejší sjednocený postup vyřizování žádostí. Já se snažím eh, kolegy trochu probudit, ale moc se mi to nedaří. Není to rozcvička, já se jenom snažím nějak vyplnit eh, čas eh, před hlasováním. Paní Šreder, chcete k tomu něco? Nechcete pořádku. Pak eh, vám mohu pouze poblahopřát, paní Eseja, a poděkovat vám za předložení tohoto stanoviska a upozorňuji kolegy, že ten, toto stanovisko budeme schvalovat na zasedání 13. a 14. dubna. Paní Šredro, Určitě nechcete nic říci k stanovisku paní Esia, opravdu ne. Děkuji, máme to potvrzené, všechno je v pořádku. Takže, kolegové, uděláme si přestávku na kávu, než přistoupíme k hlasování, protože dneska budeme mít důležité hlasování. Omlouvám se i tlumočníkům, že jste museli pracovat včera večer přes čas, takže alespoň vám to teď vynohradíme. Chers collègues, je vous propose de... Vážení kolegové, pokud eh, dovolíte, tak bych vás poprosila, abyste se usadili a mohli, abychom mohli pokračovat eh, v našem zasedání. Máme před sebou poměrně dlouhé hlasování a tak navrhuji, že bychom začali rovnou bez dalšího zdržování. A máme tady bod 17 jako první zprávu k hlasování Paní předsedkyně upozorňuje, že hodiny v sále nejdou úplně přesně. Je skutečně půl desáté a můžeme začít hlasovat. Začneme s právou Martina Kastlera o Evropském roku aktivního stárnutí. Pokud jde o článek 1, tak tady máme kompromis M a budeme hlasovat, kdo je pro. Proti zdržel se někdo a návrh byl schválen. Nyní máme článek 2, eh, kompromis N k úvodní části. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Rovněž eh, schváleno. Není článek 2, bod 1, kompromis O. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní článek 2, bod 1, kompromis P. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? opět eh, schváleno. Nyní eh, pozměňovací návrh ehm, Nyní článek 3, pardon, eh, článek 2, bod 3, kompromis kve, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. A nyní se tím pádem dostáváme pozměňovacímu eh, návrhu 113, eh, eh, článek 2.3, usí pozměňovací návrh zpravodajky, který máte k dispozici písmě, písemně. Takže 130, kdo je pro, proti schváleno. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 1, 126 paní Záborské pro, proti, zdržel se někdo schváleno, ale řada lidí se zdržela. Nyní článek 3, odstavec 1, bod 1, kompromis S, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Článek 3 odstavec 1, bod 2, kompromis T, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Schváleno. Bod 3, kompromis U, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Schváleno. Bod 4, kompromis B, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Schváleno. Odstavec 1, kompromis 2, TV, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Podstavce 2. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Odstavec 3. Kompromis X. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Po odstavce 3. 150. Ústní pozměňovací návrh byl přijat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Po, odstav, po odstavce 3. 19. Regi. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Článek 4. Kompromis Y. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Po článku 4, mm, hm. Dvacítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 21, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Odstavec 5, hm. pardon, článek 5, odstavec 1, 17, výboru pro kulturu, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdržel se někdo Schváleno. Odstavec 3, 156. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Po článku 5, kompromis AA. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Po článku 3 tady máme návrh 151. Tomase Mana, kdo je pro? pro? Tak pardon, ten byl stažen. K článku 6 eh, zde máme 23 regi, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. V článku 5 23 eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. K článku 6 eh, návrh 22 regi. Kdo je pro? Proti? Není mi to úplně jasné. Hodně lidí zdá se, že se zdrželo, tak to raději prověříme elektronicky. Tady někdo, kdo nemá hlasovací kartu, můžete hlasovat, prosím. Alors, les grands groupes. Tak, eh, Zdá se, že tady máme velké zastoupení eh, velkých eh, skupin EPP a socialisté eh, s přebytkem jednoho hlasu. Takže toto je vyřešeno, tím končím hlasování. 8 na 8 pro, 33 eh, se zdrželo a 3 proti. Každopádně schváleno, i když tak to bychom si to asi nepředstavovali. 24, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 158, pana Bacha, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 159, Steinrock, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Zamítnuto. Není 25. kapení Záborské, kdo je pro? Proti? Je to k, k názvu. Ten, tento návrh padá. Mhm. Jednička zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Odstavec 1, reg 1, kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. Co? To ne va du tout. Tak, EPP je opět e, v plném počtu. Můžete hlasovat. Máme tady u EPP opět přebytek e, jednoho hlasu. Tak, teď je to v pořádku. Končím hlasování. 22 pro, 4 proti, 17 zdrželo. Návrh je tedy přijat. Nyní odstavec 2 a reg 2, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto. Chcete to raději ověřit elektronicky? No, Nikdo nic nedává najevo, ale dobře, raději to ověříme, ať to máme v pořádku. Takže hlasujeme o Regi 2. Můžete hlasovat, prosím. Opět tady máme přes příliš hlasů za EPP. Výborně, končím hlasování. 24 hlasů, pro to je jasné schváleno. Eh, kompromis A, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 27. pana Cabrnocha, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Regi 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Kompromis B, kdo, je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Na 30. pana Cabrnocha, ta nám odpadá. Takže Přecházíme k regi 10, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, jasně zamítnuto. Úvodní ustanovení 5, kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Nyní stále eh, bod 5, 33 eh, nám odpadá. Nyní 50, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 52, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Tady to není úplně jasné, raději to ověříme elektronicky. Ověřujeme čtyřku, což je pozměňovací návrh zpravodaje. Můžete hlasovat, prosím. Voilà. Tout le monde a pu voter le vote clos. Všichni hlasovali, končím hlasování, 42 pro, no tak ono to bylo nakonec docela jasné. 54, paní Lamberdo je pro, proti zdržel se někdo. Schváleno, nyní kompromis D, kdo je pro, Proti zdržel se někdo schváleno. 57. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. 58. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Eh, úvodní ustanovení D. Serage 4. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. 60. paní Ronzuli. Paní Ronzuli? Ano, děkuji. My stahujeme eh, šedesátku, jednak mým jménem a jménem pana Balda Sáreho. Eh, alors, donc le 60 est retiré. Dobře, takže 60 je stažena, tak 61. Platí to i pro 61. Stahujete je? Ne, nikoli, v 61. zůstává. Dobře, hlasujeme o 61. Kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. Ověřujeme 61. Můžete hlasovat, prosím. Moment, Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování. 21 hlasů pro 24 proti, takže zamítnuto. Nyní 62 eh, pana Cabrnocha. Kdo je pro? Proti? Stržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 65 nyní, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 67, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Tady to není úplně jasné, ověříme to tedy elektronicky, takže hlasujeme o návrhu 67. D'accord. J'ai pas Euh, Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování 20 pro, 24 proti, zamítnuto. Nyní kompromis G, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Š, š, kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. S nyní na sáda 2 a 73 společně, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 74, ehm, eh, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis je, kdo je pro proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní regi 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 77, Tomase Mana, kdo je pro, Le 75 est retiré aussi. 75 je rovněž stažena. Tak 76 hlasem, ne, ta nám odpadá. Pokud byl totiž schválen návrh 156, takže 76 nám rovněž odpadá. Madame Lambert, vous avez une idée? Mm, paní Lambert, máte k tomu něco? Mm. Víte, o co jde? Où est-ce Bon. Bon. Alors... 156 byla schválena, takže 76 odpadá. Teďka devítka, zpravodajem ale vlastně hlasujeme jenom pokud eh, byl návrh 23 schválen. A teď byl schválen nebo nebyl? Byl schválen. Aha, takže budeme hlasovat o devíce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní eh, kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 81. Lambert, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 15 tady máme návrh 82, kdo je pro, proti a zpravodaj je pro. V skutečnosti, kdo je tedy pro, proti, zdržel se někdo. Teď nevím, nevím, jestli jsme to správně spočítali. Raději ověříme 82 elektronicky. Může hlasovat, končím hlasování. 18 pro, 24 proti, takže zamítnuto. Nyní 83. Kdo je pro, Paní Ronzuli, ano, prosím. Já chci tento eh, návrh stáhnout. Dobře, návrh je stažen, takže 85, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno a reg 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. A nyní budeme hlasovat e, o návrhu této zprávy v pozměněném znění. V pozměněném znění e, budeme hlasovat e, elektronicky. Aby to šlo rychleji, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Končím hlasování. 44 hlasů pro. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Počkat, počkat, ještě to není úplně u konce. Teď hlasujeme o návrhu legislativního usnesení v pozměněném znění, takže ještě jednou konečné hlasování o návrhu legislativního usnesení. Výborně stejný výsledek. Gratuluji eh, zpravodajce. Tak a teď trošku změníme program, protože eh, výbor pro eh, rozpočet by si přál znát náš návrh ke globalizačnímu fondu, takže teď budeme hlasovat o 28 a 29. Takže 28. To je vlastně úplně ta poslední stránka eh, našeho hlasovacího seznamu, jestli jste to našli. To jsou ty poslední dva body, o kterých máme hlasovat. 28, 29, každý z těch bodů je na samostatném listu, protože na poslední chvíli byl předložen ústní pozměňovací návrh. Alors, attendez, pour pas qu'on perde trop de temps, sur le 28, takže, abychom nestráceli čas, ehm, nepanikařte, prosím, to zvládneme. 28. Máte k dispozici konečný hlasovací seznam k bodu 28. Takže hlasujeme o 28, což je uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ehm, týká se to českého případu a firmy Unilever. Myslím, že jste všichni dostali tento list. Eh, na, na něm je uveden ústní pozměňovací návrh. Jde o případ eh, Unileveru. Eh Est-ce que tout le monde est prêt à voter Jste všichni připraveni hlasovat? Výborně. De lettre qui a été examinée par le groupe de travail. Kše. My jsme samozřejmě prověřili návrh toho dopisu. Máte k dispozici také ten ústní pozměňovací návrh, který podporuje pan Engels eh, za EPP, paní Harkin za liberály, za zelené, myslím, ty také souhlasí, já to podporuji rovněž eh, jménem socialistů a demokratů. Paní Figueiredo je rovněž spokojena s tímto pozměňovacím návrhem, to znamená GUE je spokojeno a tím pádem můžeme, dle mého názoru, hlasovat. Budeme hlasovat elektronicky o celém tomto návrhu dopisu. Prosím. Hlasovali jste všichni, v tom případě končím hlasování. Je to 46 hlasů pro, jednomyslně. Děkuji vám. A nyní bod eh, číslo. A pan Benjamas, pane kolego, já vám chci připomenout, že naše eh, skupina, to jsou demokraté a liberálové, liberálové a demokraté, i my jsme tady, eh, všichni v parlamentu jsou nějací demokraté, což je samozřejmě vynikající, ale my jsme liberálové demokraté. Tak, paní předsedkyně 29. Eh, eh, jde o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v případu Polska. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Opět stejný výsledek. Děkuji vám a odešlu tyto dva dopisy rozpočtovému výboru. A nyní můžeme přistoupit k běžnému hlasování v tom pořádku, jak byl uveden bod 18. qui nous conduit à voter le projet. Budeme hlasovat Číslo 18. Návrh zprávy paní Nady Hirsch. Zpráva se týká evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020. Eh, číslo 19 je pro, proti. Pan Hinder, prosím. Omlouvám se, omlouvám se, paní předsedkyně, že chci něco poznamenat před samotným hlasováním, ale eh, na hlasovacím seznamu je napsáno, že GUE eh, je za ty kompromisní návrhy. My jsme sdělili, že ty kompromisní návrhy eh, s výjimkou kompromisu E naopak nepodporujeme. Prosím, abyste to zapsala do protokolu. Děkuji. Dobře. Vaše podpora se e, tedy netýká žádných kompromisních návrhů s výjimkou kompromisního návrhu E. Dobře. Odstavec číslo 1, kompromis A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Potom 26, výbor pro kulturu, e, je to považováno za přijato. Potom FEM 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato 22. Paní Kratu, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 23. Paní Kratu, kdo je pro? Chcete to prověřit? Chcete prověřit tu 22? Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. 24 pro, 21 proti, přijato.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 IMKO 9, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 3, IMKO eh, pro, proti, zdrželi se přijato 36, Kratu, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se přijato 38 eh, pana Paní Gruny, kdo je pro, kdo proti, kdo se zdržel, přijato. 40, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 41. Eh, tady máme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Jimko 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Při, přijato. 44. Eh, Pan Helmer. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis D. Chcete prověřit číslo 44? Dobře, Můžeme prověřit číslo 44. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. 1, 21 eh, pro, 21 proti, takže je to zamítnuto. Kompromis D. Eh, to musíme prověřit. Takže kompromis kde, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, FEM 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. FEM 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kult 18, k, e, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 48, e, kdo je pro, při, proti, zdrželi se, přijato 49, také mm, při, přijato. Jimko 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Jimko 13, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jednoznačné. Je to zvláštní, ale tady to není jednoznačné. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. 25 pro, 18 proti, je to tedy přijato. Číslo 53. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50. Odpadá. 51. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 55. Pan Pupakis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 56. Paní Toronen s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. FEM 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Paní Hirš pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59. Pan Pupakis, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 60, 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, pade, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63, pro, pro, je to pan Henl pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62. Můžeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, FEM 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64, pan Popakis pro, proti, zdrželi se, přijato. O kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. FEM 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 67, pan Popakis, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. FEM 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pan Pubakis pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 e, pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 78, pan Helmer, eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, 78 chcete prověřit, Uděl, učiníme tak, hlasování zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. 21 pro, 24 proti, je to tedy zamítnuto. 79, kdo je pro? Proti? Prosím? Pokud je to ve výboru schváleno, tak eh, se tady paní Grony neuvádí. Takže ještě jednou 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. FEM 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pan Unguránu pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pan Pupakis pro, proti, zdrželi se přijato. 85 pro, proti, zdrželi se přijato. 86 pro, proti, zdrželi se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 88 pan Hendl pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 89. Pan Turonen pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FM 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 12 s ústním pozměňovacím návrhem zelených. Nejsou námitky, to znamená, že hlasujeme o pozměněném znění pro, proti přijel, při, přijato 90 pro, proti zdrželi se přijato kompromis H, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 paní Hirš, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pan, paní Turunen, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pan Pupakis pro, proti, zdrželi se, přijato. Deva, 19, odstavec 19, kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme e, k IMKO 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ku, kompromis je, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. Fem 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 22, 23 jsou považovány za schválené, takže 100, 111, pan Popodpulu, eh, pro, proti, zdrželi se, přijato 112, pro, proti, zdrželi se, Eh, pro, eh, schváleno 113 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato, FEM 5 pro, proti, zdrželi se, přijato, takže ještě se vrátíme ke 113 a prověříme to. 113 pan Helmer hlasovali všichni, hlasování je u konce. 22 pro, 24 proti. Máte pravdu, nebylo to přijato. FEM 5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 Fem A pro, proti, zdrželi se, přijato. Fem B pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme e, k návrhu pana Helmera číslo 16 pro proti přijato. 17 e, pro proti zdrželi se přijato a 18 pan Pubakis pro proti zdrželi se přijato. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o rezoluci. Jako celku budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. 43 pro, jeden hlas proti a tři poslanci se zdrželi. Takže blahopřejeme paní zpravodajce ke schválení zprávy. E, přicházíme e, k paní z e, návrhu stanoviska paní Steinbrück um, mládež pohybu, rámec pro zlepšení z evropských systém vzdělání obrovské příhody první odstavec A pro proti, zdrželi se, to je schváleno. Po prvním odstavci pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto po prvním kompromis B, pro, proti zdrželi se, schváleno. Odstavec 1, kompromis C, pro, proti zdrželi se, schváleno. D, pro, proti zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Od, odstavec 2, kompromis E, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď kompromis F, e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 3, kompromis G, pro, pro kdo je proti, zdrželi se, schváleno po trojce, 43. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 4, kompromis H, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 4, 59, kdo je pro, proti, 58, eh, pardon, pro, proti, zdrželi se, zamítnul se po čtvrtém. Kompromisní návrh I, pro, proti, zdrželi se, schváleno po odstavci 4. Pozměňovací návrh 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 od stejného otra pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 5, kompromis je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po pět, pátém dva stejné je to 90 a 91. Bereme spolu pro proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Po odstavci 5 od, se dostáváme k 96, odstavec 6. Od, paní Lin pro, proti. Zdrželi se. Řekla bych, že je to schváleno, ale ověříme. Kon- hlasování skončilo. Končím hlasování. 32 pro, 14 bylo proti. Schváleno. Kompromis K odpadá. Po šestém 107, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuta. 108 pro proti 108, ještě jednou, kde je pro, proti, zdrželi se, ano, 110 e, pro, ano, ale 96 vlastně pokryl celý kompromisní návrh K. Ale máte pravdu, takže omlouvám se, budeme hlasovat. Máte naprosto pravdu. 106 eh, který je kompatibilní eh, z 96 od paní Lin. 106, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zcela zjevně schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 7 Pozměňovací návrh 122 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Okamžik. Já myslím, že tady je situace naprosto stejná. Je to stejný případ jako v případ, jako 121, eh, což byl poznací návrh pana Bacha. Po 7. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? Omlouvám se. 123, pan Popapkis, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, kompromis M pro, proti, odzdrželi se, schváleno. Po odstavci 8, 134 pro, proti, zdrželi se, schvál, schváleno. 137 bereme až potom. Uvidíme, zda projde kompromisní návrh P. Ale teď kompromis N. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď po odstavci 9 máme pozměňovací návrh, pardon, kompromisní návrh O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. po devítce 152. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 153 e, pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh P. Pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. <clears throat> Takže 137 odpadá. Teď Odstavec 10, 163 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 11, 172 um, s uh, ústním pozměvacím návrhem kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno po 11. odstavci 173 od paní Steinruck, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po eh, je, kompromis R, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 od paní Turunen pro, proti, zdrželi se, schváleno. 180 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 181 odpadá a teď 182 a 183 společně pro proti, zdrželi se schváleno, 184 pro proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ověříme. 184. EPP hlasují společně. Takže čekáme na výsledky a máme 28 pro, 18 proti, schváleno, 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 186 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď to celé elektronicky, ještě ověříme elektronicky. Vlastně teď se nehlasuje. Pardon, my neslyšíme z pléna. Nemám, tam není mikrofon, takže bohužel my neslyšíme. Všichni jste hlasovali, kdo, uh, končím hlasování. Yeah. Prosím, zaujměte své místo. Každopádně už končím hlasování a nemusíme znovu začínat, protože um, um, jenom čtyři byli proti a můžeme poblahopřát paní, e, můžeme zpravodaji poblahopřát paní zpravodajce, čímž jsme odhlasovali stanovisko. E, teď e, budeme mít návrh stanoviska paní Esej a jedná se o Unii inovací proměna Evropy svět pro svět pro, po krizi. Odstavec 1, kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, program 1, pozměňovací návrh 5 pro, proti schváleno, 6 pa, pro, proti zdrželi se schváleno, 7 od pana Cabrnocha pro, proti zdrželi se schváleno. 1 od odstavec 8 pro, proti zdrželi se schváleno, odstavec 2 kompromis B pro, proti zdrželi se schváleno. Paragraf 2, se na 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 3, kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 3, 18, e, paní Schroeder pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ověříme, to není žádný problém, klidně ověříme. Tak už jste hlasovali všichni, končím hlasování. 21 pro, 23 proti, tak jste měli pravdu, bylo to zamítnuto. 21 eh, v dílčí hlasování máme dvě části. Budeme hlasovat o celém pozměňovacím návrhu bez slova green. Kdo je proto, aby tam nebylo slovo green? Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A kdo by chtěl slovo green? Kdo ne? Kdo se zdržuje hlasování? Takže ty z eh, green jsou, eh, se tam připojí, ale se tady ověříme. Takže budeme hlasovat o, pro zelené pro, proti, pro, eh, kdo je, 21 bylo pro, 24 bylo proti. pan Helma. Paní předsedkyně, já strašně nerad kritizuji ale já to sleduji, celé toto hlasování zasedání. A vy říkáte, eh, pro a vy se rozhlédnete, pak se podíváte dolů a řeknete proti. Takže když hlasuje někdo proti, tak vy na ně se nedíváte. Samozřejmě někdy můžete na základě toho, kolik hlasuje pro, můžete odhadnout, že kolik bude proti, ale teď bylo něk- dvakrát za sebou se stalo, že e, se ukázalo dodatečně, že to bylo proti, takže ze zdvořilosti vůči členům, prosím vás, když řeknete kontra, tak vždycky zvedněte hlavu a podívejte se, kdo tedy hlasuje proti. Pane Helmere, já se snažím sledovat, i kdo hlasuje proti, i kdo se jde pro, proti, zdržuje se schváleno. Odstavec 4, pozměňovací návrh 26 ve dvou částech. Paní se děkuje. paní předsedkyně. Je tady chyba na hlasovacím seznamu protože je to nesprávným způsobem rozděleno. Mělo by to být rozděleno takovým způsobem, že je to začátek slova až po slova calls on the commission to incorporate a tak dále. Tady má být vedeno rozdělení a ne tam uprostřed. na hlas, hlasovací seznamu um, pro EPP by mělo být plus a minus podle tohoto nového rozdělení. Tak eh, jsme rozdělili raději ten pozměňovací návrh na dvě části. První a druhá část. A EPP je pro první část ale já samozřejmě nemohu předjímat eh, stanovisko ostatních skupin, to neznám. A nemusíte to říkat. Takže první část až po slova kdo je pro, zby, pro to bylo schváleno, kdo je pro zbytek textu, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme. Eh, všichni hlasovali, končím hlasování. Druhá část nebyla schválena. Odstavec 4, 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29, stejný autor pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec B, kompromis E, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 5, 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 5, 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34, paní Schroeder pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pan Helm byl proti. Eh, odstavec 5, 35 s ústní pozměnací návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pan Cabrnoch pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 paní Šrede, Šrete, ne, eh, od, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme opoznací na 37 od paní Šreter. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, protože už všichni hlasovali zcela zjevně zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se, přijato 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno 40, paní Runcoli pro, proti, zdrželi se, schváleno 41, zpravodajka pro, proti, schva- a zdrželi se, schváleno 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď budeme hlasovat o pozměněném návrhu stanoviska a hlasujeme elektronické Hlasování bylo zahájeno. Všichni hlasovali, končím hlasování. 45 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, takže můžeme blahopřát eh, paní zpravodajce. Tím pádem přecházíme tedy k dalšímu bodu 21, eh, což je zpráva o posílení dohledu nad stavy rozpočtů. Dostala jsem dva pozměňovací mm, návrhy. Jsou eh, sloučeny, je to 63 a 64, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Nyní tady máme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Dále kompromisní návrh A. Kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní článek 1, bod 1, 16. Kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 85. Kreutzmann, kdo je? Je tady ústní pozměňovací návrh eh, zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Raději to ověříme elektronicky. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 23 hlasy pro a 20 hlasů proti. Takže návrh byl schválen. Nyní kompromis F. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis G. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 22. Kdo je pro? Schváleno. Kompromis H. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo. Raději to ověříme elektronicky. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. 21 hlasů pro, 21 hlasů proti, 4 poslanci se zdrželi, takže návrh je zamítnut. Nyní 24, kdo je pro? Pardon, omlouvá se paní předsedkyně. 24, to už jsme vlastně odhlasovali. Kompromis byl eh, schválen, takže o 88 musíme hlasovat. Kdo je pro, proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme, protože kompromis H byl zamítnut, musíme tedy odhlasovat 88. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 40 pro, 6 proti, takže schváleno. Nyní 89, to nám odpadá. A tím pádem, eh, o čem máme hlasovat nyní? Nyní 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Raději to ověříme. Takže ověřujeme 25 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni. Končím tedy hlasování. 22 hlasů pro, 22 hlasů proti, jeden poslanec se zdržel, takže návrh je zamítnut. Návrh. A pardon. On vote le 80. Ah oui, oui. Oui. Amendement 91. Qui est pour? Tak teď hlasujeme o 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní kompromis I. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. 27. zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Raději ověříme 27. elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím tedy hlasování. 21 hlasů pro, 23 hlasů proti, jeden poslanec se zdržel, návrh je zamítnut. Nyní 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději i tento návrh ověříme elektronicky. Hlasujeme, prosím, o 95. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování. 37 hlasů pro, 5 proti, 3 poslanci se zdrželi, návrh je jasně přijat. Bod 4 a článek 1 kompromis je, kdo je pro? A pan Hendl, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pod kompromisem je, jsou uvedeni Gabriela Cimrová a ještě jeden kolega, eh, jakože eh, tento kompromis potvrzují, o to jsme nežádali, takže prosím, abyste to vyškrtla. Děkuji. Um, monsieur, monsieur euh, Handel. Pane Hendle, já jsem překvapena, že jste nebyl takto dotázán. Já jsem vyrozuměla, že liberálové budou eh, podporovat pana eh, eh, podporovat tento návrh. Dobře, tak kompromis je, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní 97. káza, kdo je pro, proti, Proti je kdo? Zdržel se někdo? Raději to tady ověříme elektronicky. Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování. 22 hlasů pro, 24 proti, návrh je zamítnut. Nyní kompromis K. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Schváleno. Kdo je pro? Proti dalšímu návrhu. Nyní L. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky, budeme hlasovat o kompromisním návrhu O. Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování. 22 hlasů pro, 23 proti. Návrh je zamítnut. Hlasujeme o 35, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 107, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 36. Kdo je pro? A 36, pardon, tak eh, ta už je vlastně eh, součástí 108. 108 to už byla také pokryta, takže 37, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 109, kdo je pro, proti, zdržel se někdo Zamítnuto. 38. Kdo je pro? 38. Raději to ověříme. Hlasovali jste všichni. Hlasujeme teď elektronicky. A o 109. Omlouvám se, omlouvá se paní předsedkyně. 19 hlasů pro a 26 proti, takže zamítnuto. A teď je 38. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. To jedenáctka s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Čtyřicítka. Kdo je pro? proti, schváleno. 41 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Omlouvám se, raději, řekla jsem 41, raději to ověříme elektronicky, takže 41. Končím hlasování. 22 hlasů pro, 21 proti, Dva poslance se zdrželi. Takže schváleno. 21 contre, 22 pour, 2 abstentions. 22 poslanců hlasovalo pro, 21 proti, takže je to schváleno. Není kompromis P, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis Q, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 44, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 45, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis R, kdo je pro? Čtyřicet pětka byla zamítnuta. Teď kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 45, říká paní předsedkyně padá, tím pádem se dostáváme k 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Ověříme 48 elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 22 hlasů pro, 23 proti, jeden poslanec se zdržel zamítnuto. Nyní návrh 116 Gigold. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 49, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Já si myslím, že návrh byl zamítnut, ale pro jistotu to ověříme elektronicky. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Končím hlasování. 41 hlasů pro, 5 proti, nikdo se nezdržel, takže návrh byl schválen. Nyní 52. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 118. Kakáza, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ne, není to úplně jasné. Není to jasné, kolegové. Ověříme to elektronicky. Končím hlasováním. 22 hlasů pro, 24 proti to není kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis U. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis V. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. Nyní návrh 60, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Omlouvám se, musíme hlasovat také o 58. Kdo je pro 58? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 127. Erik, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh. Eh, ne, raději ještě tu 127 ověříme elektronicky. Tak hlasujeme o 127. Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování. 19 hlasů pro, 27 proti. Návrh je zamítnut. Návrh 2 eh, pravodajem. Nyní, a pardon, musíme hlasovat i o jedničce. Kdo je pro? Omlouvám se, paní předsedkyně se omlouvá. Nejprve 61. Kdo je pro 61? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní hlasujeme o té jedničce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 2. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Dále 66. Šestka, omlouvá se paní předsedkyně Gigold, kdo je pro, proti, schváleno. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Čtyřka, pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Není kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 6, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Schváleno. Dále kompromis C. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Devítka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní desítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, jedenáctka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, Návrh 75, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 77. Erik, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 14. Kdo je pro? Nyní kompromis E. Kdo je pro, proti? O Ečku hlasujeme. Kdo je pro, proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Tím se dostáváme k, k závěrečnému hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Kdo je, pardon, hlasujeme elektronicky. Hlasujeme o návrhu stanoviska. Hlasovali jste všichni? tom případě končím hlasováním. 35 hlasů pro, 2 hlasy proti, 6 poslanců se zdrželo. Tím přecházíme dále k dalšímu textu. Je to zpráva pana Kazy, respektive návrh stanoviska pana Kazy, které se týká postupu při nadměrném schodku. A máme tu 20, 20, 21, 22, kdo je pro, proti, e, zdržel se někdo zamítnuto. Paní Hirsch. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem pouze říci, že my jako liberálové budeme v každém případě pro kompromis A. Děkuji. Merci beaucoup de cette précision. Donc, Děkuji vám za tuto informaci. Pan Lirik, prosím. Já bych chtěl pouze říci, že mé jméno se uvádí u různých kompromisních návrhů, ale to je technická chyba. Já jsem se na těchto návrzích nepodílel. Dobře, bereme vaši poznámku v potaz, takže teď kompromisní návrh a odpadal, ale liberálové ho znovu e, dávají do hry, budeme o něm hlasovat. E, ta frakce, připomínám, je, nese název liberálové a demokraté, paní předsedkyně. Aliance evropských liberálů a demokratů, prosím. Kdybyste chtěli, tak vám teď můžu říct takový vtip, ale možná s ním počkám až eh, po tom hlasování, to bude lepší. Tak eh, teď k celému textu. Máme tady ústní pozměňovací návrh, eh, je to horizontální ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Hlasujeme o 27. pro, kdo je proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 30, Gigold eh, s tím, že tady máme oddělené hlasování. Nebude vám vědět, když to obrátím. Logicky bychom totiž měli hlasovat nejprve o zbytku textu bez těch mm, eh, podškrtnutých eh, slov. Budeme tedy hlasovat o celém eh, textu, o tom zbytku textu nejprve. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto? A teď ten zbytek vlastně by nedával smysl, takže nám odpadá. Pane Gigolde, myslíte, že má smysl hlasovat eh, o té zbývající první části? Dobře, dobře, hlasujeme první části. Kdo je pro? Jde o ta slova tam té první části. Budeme hlasovat pouze o té části The show of debt reduction shall be reviewed every three years. Kdo je pro tuto část? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Teď 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 29. Zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 8. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. 31, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Omlouvám se, návrh byl zamítnut. 32 Gigold, oddělené hlasování, první část. Ve znění komise předloží komisi a radě, kdo je pro tuto první část. proti, zdržel se někdo schváleno. Není druhá část, zbytek textu, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Dále 33, to je kompatibilní návrh, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Kompromis A, kteří eh, liberálová demokrata podporují, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Tím pádem se dostáváme ke čtyřicítce, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo zamítnuto? Jedenáctka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 41. Kloutek. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? dvanáctka, Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 42. Kloutek. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 43. Kloutek. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo Zamítnuto. Třináctka zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno. 44. O té hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní 14. Zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 45 klůte, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 46 klůte, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 16, káza, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 17. Káza. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 18. Kdo je pro? S technickou úpravou. Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 48. nám odpadá, takže 40. Ne, přecházíme dále až k C. Kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní jednička, kdo je pro, proti, zdržel se, není to úplně jasné. Ještě no. kdo je pro jedničku, proti, zdržel se někdo jasné. Schváleno dvojka, Káza, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. česká Gigold, kdo je eh, pro, ústní pozměňovací návrh, eh, zdržel se někdo schváleno. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, pětka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, dvacet trojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, jedenáctka odpadá, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, dvacet gigol, kdo je pro, proti, zdržel se někdo tak teď, eh, teď nevím, 25, nevím, raději to ověříme elektronicky. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 18 hlasů pro, 23 hlasů proti, 3 poslanci se zdrželi, takže dobře, že jsme to ověřili. Je to zamítnuto. Není mm, šestka káza, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo schváleno a nyní hlasujeme o celém textu v pozměněném znění. Můžete hlasovat elektronicky, prosím. Tout le monde a pu voter? Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování. 39 hlasů pro, 4 proti, jeden poslanec se zdržel, tak eh, gratuluji navrhovateli. Et nous en venons au deuxième rapport de Monsieur Kaza. Další zpráva pana Kazy. V této zprávě jde o posílení dohledu nad stavy rozpočtů. E, pozměňovací návrh 10 pana Kasy pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to úplně jasné, proto to prověříme elektronickým hlasováním. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. 36 pro, 8 proti, bylo to jednoznačně přijato. 32, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 11, pan zpravodaj s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37, pan Klute, dvě části i nyní je navrženo, abychom změnili pořadí, to znamená nejprve celý text bez dodatku po konzultaci Evropského parlamentu. Takže celý text bez dodatku, kde je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A tím pádem nebudeme hlasovat o zbytku textu. 36, e, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Není to jednoznačné, takže prověříme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 36. Hlasování je u konce. 23 poslanců pro, 20 proti, je to přijato 12. Pana autora je to kompatibilní, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 40. Pan Klutek, kdo je pro, Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 13. Pan Kasa, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42 pan Kluta pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pan Krojcman pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 Pan Kasa s ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, eh, zdrželi se, přijato. 44, pan Klute, pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 7, kompromis E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tím se dostáváme pozměňovacímu návrhu pana zpravodaje. Eh, pro, proti zdrželi se. Eh, druhý návrh ve stejném znění pro, proti zdrželi se. Eh, úvodní ustanovení 3, kompromis A, kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 21 pan Gigol s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato 5. Pan autor pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo, číslo 30, 23 pro, proti, zdrželi se, Omlouvám se, ono to není předloženo k hlasování ani šestka, ani pozměňovací návrh číslo 6 nebude předložen eh, k hlasování, o tom již nemusíme hlasovat. Proto se pojďme podívat na pozměňovací návrh číslo 24. O něm budeme hlasovat s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, přijat to 25 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 26, pan Krojcman. O něm budeme hlasovat, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis C. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis D. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9 pana zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o celkovém textu, o textu jako celku. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. 36 hlasů pro, 4 hlasy proti, 4 poslanci se zdrželi. Blahopřejeme panu zpravodaji ke schválení jeho zprávy. A nyní se dostáváme ke třetí zprávě pana Kasy. I tady je navrhováno zamítnutí. Jde o Eh, rámec pro rozpočtový dohled, takže eh, číslo 9 pro, proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. Číslo 12 pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 6 pana zpravodaji je pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, při, přijato. 16 ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička, pardon, jedenáctka, pro, proti, zdrželi se, eh, přijato dvojka, pana zpravodaje pro, proti, zdrželi se. Eh, to jsem teď říkala, omlouvám se. Byla to jednička. Hlasovali jsme o jedničce, ne o jedenáctce. To byla moje chyba. Omlouvám se. Zřejmě to budu muset všechno říkat o něco pomalej. Takže dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. A teprve nyní bude ta jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. 41 hlasů pro, 4 hlasy proti a jeden poslanec nebo jedna poslankyně se zdrželi. To znamená, že je to stále lepší, pane Kaso, já vám blahopřeji. A tím se také dostáváme k předposlednímu hlasování dnešního dne. Prevence a náprava makroekonomické nerovnováhy. Jsou tu tři změny, eh, která se eh, škrtají 43, 44, 45, je to zamítnuto. Nyní článek 1, 24 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato. Je tu nějaký problém? Dobře, takže ještě jednou. Hlasovali všichni? Hlasování u konce. 22 hlasů pro, 23 hlasů proti. Máte pravdu, bylo to zamítnuto. 57, 59. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 25. Návrh pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k číslu 58 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Není to jednoznačné, takže to prosím prověříme elektronicky. Hlasování skončilo. 22 hlasů pro, 24 proti. Kompromis e-mail zamítnut. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26, pan zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ano, Kompromiska pro, proti, zdrželi se. Ano, také přijato. 67. Pan Gigold pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L pro. Zřejmě to jde příliš rychle, dobře, takže zkontrolujeme, hlasovali všichni. Hlasování u konce. 22 hlasů pro, 23 proti, takže je to zamítnuto. Kompromis L. Pro, proti, zdrželi se. To bylo skutečně přijato a tím se dostáváme k číslu 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Změna 79. Pro, proti, zdrželo se, zdrželi se. Přijato. Kompromis O. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 81. Pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že to bude zamítnuto, ale raději to prověříme. Elektronické hlasování o číslu 81. Prosím, hlasujte. Hlasování je u konce. 22 pro, 24 proti. Skutečně bylo to zamítnuto. 34 pro, proti. Zdrželi se. Teď už nikdo nehlasuje, takže prosím hlasujte o 34 pro, proti přijato. 82 pan Kluta pro, proti zdrželi se přijato. 35 návrh pana zpravodaje pro, proti zdrželi se Přijato. 83 s ústním pozměňovacím návrhem pana Ludvíksona pro, proti zdrželi se přijato. 36 pana zpravodaje pro. 83 prověříme elektronicky. Raději to prověříme. Hlasovali všichni? 27 pro, 19 proti, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P pro, proti, zdrželi se. Raději to prověříme. Hlasování u konce. 19 pro, 24 proti, dva poslanci se zdrželi, je to zamítnuto. A nyní e, změna 84. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se přijato. 85 oddělené hlasování. Nejprve tady hlasujeme o textu bez slovíčka šel, takže celý text bez slova šel. Prosím, je to zamítnuto, to znamená, že o zbytku již hlasovat nemusíme. Pozměňovací návrh 38, 86 a 87. Hlasujeme o nich jako o celku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 88 pan Ludvíkson pro, proti, zdrželi se, přijato. 8, 39 pan zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pan Klud, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 92 a 96, identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 41, 93, 97, opět identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 42, 94, 98, identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato 99, 95, identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Ale raději to prověříme. Elektronické hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasujeme o 99 a 95. Hlasování je u konce a výsledek je takový, že 27 poslanců hlasovalo pro, 18 proti, takže je to přijato. Pozměňovací návrh číslo 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka, pan zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Š- 650 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato desítka pro, proti, zdrželi se, přijato jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis a je to k úvodnímu ustanovení číslo 6 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis, změna 14. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 49, e, to je kompatibilník pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že to bude zamítnuto, ale raději o tom budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je u konce. 29 hlasů pro, 17 proti. Je to přijato. Změna pozměňovací návrh 15 pro, proti. Zdrželi se přijato. Kompromis D pro, proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 17 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijato. Změna 20 pro, proti, zdrželi se přijato, pro, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis G pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Hlasujte prosím o textu jako celku elektronicky. Tout le monde a pu voter. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. 36 hlasů pro, 2 hlasy proti a 8 poslanců se zdrželo. A nyní máme před sebou úplně poslední hlasování. Dobře, takže je to předposlední hlasování. Omlouvám se za špatnou informaci. Možná, že byste mohli nyní hlasovat druhou rukou, abyste procvičovali obě strany těla stejně. nyní poslední zpráva, která se týká makroekonomického e, řízení. Makroekonomická makroekonomický dohled, 19, kdo je pro, proti, e, zamítnuto, 13, pan zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato 30. Tady jsme obdrželi žádost o oddělené hlasování, tedy první část. And collective bargaining structures. Zde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část. O tom již nemá smysl hlasovat. après. On peut voter la deuxième partie de l'amendement 30. Donc je mets au voilà. A nebo o tom hlasovat budeme. Takže druhá část pozměňovacího návrhu číslo 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se, přijato 15 pro, proti, zdrželi se, při... zamítnuto 31 a 32 identické návrhy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16 pro, proti. Není to úplně jednoznačné, proto to raději prověříme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 16 prověřujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Já jsem to uh, popletla, takže to musíme prověřit ještě jednou. Hlasujeme ještě jednou elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 16. Prosím, hlasujte ještě jednou. Je potřeba, abyste se vyjádřili ještě jednou. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. Musíme to zkontrolovat ještě jednou. Je to velmi těsné, takže po třetí do třetice všeho dobrého. Hlasujeme ještě jednou elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 16. Stále ještě máme o jeden hlas víc eh, v EPP. Nyní je to v pořádku. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Pozměňovací návrh číslo 16 nebyl přijat, protože je stejný počet poslanců pro i proti. 17 eh, je pro, proti. Kdo se zdržel, přijato 34. Je to kompatibilní, takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 1. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 2. Pro, proti, zdržel se, přijato. 21. S ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 3. S ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. 22. S ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se. Přijato. Já se domnívám, že tady je chyba. Není to článek 146, eh, ale 148 smlouvy. Já si myslím, že to bychom měli změnit. Dobře, takže pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Pětka pro, proti, zdržel se, přijato. Šestka pro, proti, zdržel se, přijato. číslo 23 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26, 27 identické pozměňovací návrhy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, omlouvám se, zamítnuto, desítka pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o textu jako celku. Elektronicky hlasujeme o celém textu. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. 37 hlasů pro, 4 proti, 6 poslanců se zdrželo. Tím jsme tedy uzavřeli balíček týkající se makroekonomického řízení. Blahopřejeme a děkujeme panu Kazovi a všem dalším stínovým zpravodajům, se kterými jsme pracovali. A tím se dostáváme k úplně poslednímu hlasování. Jedná se o stanovisko pana Alejandra Serkase. Je to pro eh, plenární zasedání a eh, týká se to jednotného postupu, sjednoceného postupu vyřizování eh, a člán 1 12 pro, proti, zdrželi se schváleno 16. Pani Lie, to se máš pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis A pro, Kompromis A pro, proti, zdrželi se, zam, eh, schváleno. 22, pan Lambert pro, paní Lambert pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 a 26 jsou stejné. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 27, 28 jsou také stejné, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis B, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis C, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 34 a 35 identické. Jedna, pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 a 37. Zase je to, eh, chtějí něco škrtnout pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 12 odstavec 2 bod D 38 38, 39, 40 a ty jsou stejné, zase chtějí něco škrtnout. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 byl stažen, ale byl by bez tak odpadl. Teď 42 a 43, ty jsou totožné. Také e, jde o to, aby se něco škrtlo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď můžeme hlasovat o kompromisu D, pro, proti, eh, zdrželi se, schváleno. Hlasovali jsme o kompromisu D1, teď kompromis D2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 paní Oman Reuten s ústním pozměňovacím návrhem autorky. Místo the se dá a e member state pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis E pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52, ehm, 50 eh, pro, proti, zdrželi se. 52 ještě ověříme. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 52 od pana Cerkase. Článek 13, odstavec 2. Nový, nová, nov, eh, eh, odrážka, čili končíme hlasování. 21 pro, 25 bylo proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno a ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Dvacet Šest bylo pro, 21 proti schváleno, dvojka odpadá, Tři. paní Omen Reuten, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. čtyři, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pět, tatáž autorka pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedm, eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Osm, od zpravodaje pro, proti, zdrželi se schváleno. deset. paní Esajak pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo schváleno, ale raději ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 26 pro, 21 proti, schváleno. Teď máme po 16. Eh, recitálu 9. paní Omen Reuters s ústním pozměňovacím návrhem, aby eh, se vyškrtlo slovo minimum. Kdo je proti, pro, proti, zdrželi se schváleno. 11. Pancerka pro, proti, zdrželi se, eh, schváleno. O, pardon, zamítnuto. Teď budeme hlasovat o, je to poslední elektronické hlasování, zahajuji ho, 11. sjednocený postup vyřizování žádostí. Všichni hlasovali, končím hlasování. Mám, zase nám přebývá jeden eh, poslanec za EPP. Budeme muset hlasovat znovu. takže to přece jenom nebylo úplně poslední. Paní Open Reuten, my teď začínáme znovu hlasovat elektronicky, protože tam se vloudila chyba. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. 33 pro, 12 proti, jeden se zdržel, takže můžeme poblahopřát panu navrhovateli. Požádala bych eh, eh, kolegy, kteří chtějí odejít, aby tak učinili v tichosti, protože bude následovat slyšení. Pan Kasler, prosím, neodcházejte z místnosti, protože jsme právě schválili vaši zprávu. A Možná, že se bude vyjednávat eh, v tom, o tom, aby jsme dospěli k dohodě v prvním čtení. Bien. Monsieur Kastler. Pane Kasslere. Měli bychom vyjednávat, aby se dospělo k dohodě v prvním čtení a za tím účelem potřebujete pověření od tohoto výboru. Proto bych chtěla požádat členy našeho výboru, dávejte prosím trochu pozor, protože se jedná o legislativní záležitost. Jde o to, zda pověříme eh, pana Kaslera a mne, abychom vyjednávali za náš výbor ve snaze dospět k dohodě v prvním čtení. Zeptám se, zda s tím souhlasíte, zda nám eh, svěřujete tento mandát abychom se snažili o dohodu v prvním čtení na základě dnešního dopoledního hlasování. Evidentně e, s tím souhlasíte, za což vám děkuji. A budeme vás informovat o výsledku jednání s panem s Kastlerem a doufám, že to jednání bude úspěšné. Dostáváme se k poslednímu bodu dnešního dopoledního pořadu. Je to veřejné slyšení na téma úloha a dopad Evropského sociálního fondu. Tady se musím omluvit za spoždění, protože začínáme toto slyšení eh, později. Ale to je proto, že jsme dnes měli tolik hlasování. Než dám slovo, tak mi dovolte, abych rychle požádala zpravodajku paní Moran Chartier, aby uvedla toto slyšení. Budeme tady mít zástupce různých sociálních partnerů. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji, eh, paní předsedkyně. I já bych eh, se chtěla našim partnerům eh, omluvit, našim partnerům, s kterými, kterými dnes budeme vést slyšení. Nejprve bych se chtěla zmínit o tom, jak důležité je toto slyšení, protože dnes spolu s vašimi partnery se zaměříme na úlohu a dopad Evropského sociálního fondu. Ráda bych všem zúčastněným připomněla, že dnes Fond soudržnosti na evropské úrovni v rámci sociální oblasti představuje velmi důležitý sektor, protože 22 fondu soudržnosti je věnováno právě na sociální soudržnost v souvislosti s krizí která se převalila Evropou. A proto musíme být velice bdělí a dávat pozor, co se děje v Evropském sociálním fondu musíme sledovat tento vývoj, protože je, e, má to za cíl snížit sociální rozdíly, ale také bojovat s nezaměstnaností. A tady mám zejména na zřeteli nezaměstnanost mladých lidí která se v současné době dotýká zhruba 23 mladých lidí ve věku 18 až 25 let. K tomu musíme ještě přidat veškeré demografické problémy jimiž se Evropa musí také vypořádat do roku 2020. A musíme eh, se zabývat eh, vývoji v oblasti zaměstnanosti, protože tady jsou problémy, které třeba řešit. Uh, má, my jsme také spolu s panem Papalos v Soluně navštívili Evropskou agenturu pro školení a do roku 2020 50 pracovních příležitostí zmizí tam, kde se jedná o nízký úroveň kvalifikace. Čili budeme potřebovat 50 víc eh, pracovních příležitostí, kde jsou potřeba kvalifikovanější pracovníci. A to zase znamená, že musíme mít připraveny takové strategie, aby zaměstnavatele ehm, se vyhnuli dalším problémům eh, aby se nezaměstnanost nedotkla těch nejzranitelnějších kategorií. Zároveň musíme budovat soudržnou sociální Evropu v rámci evropské sociální ekonomiky, která byla by zároveň konkurenčně schopná. Evropský sociální fond představuje velice důležitou páku v evropské sociální politice což bych tady chtěla zvláště zdůraznit, protože tento sociální fond je nástrojem eh, sloužící soudržnosti, sociální soudržnosti evropské politiky. Nemůže se zcela odpoutat od eh, národní politiky. A aby eh, tento fond mohl mít opravdu velký dopad a aby se mohl efektivně využívat, musí být zakotven na místní a regionální úrovně. Samozřejmě ve všech těchto věcech musíme vždycky mít na zřeteli vývoj v rámci sociálního fondu a právě proto jsme sem dopoledne pozvali významné organizace, které v Evropě působí, naše partnery, jejichž úloha je naprosto zásadní. Business Europe, ETUC, eh, e CEEP, UEA, PME, CR konferenci um, Maritime, eh, CRPM a sociální platformu, tak, abychom my jakožto uživatelé v podstatě se mohli dozvědět, jak oni, nebo tedy oni, jak uživatelé vnímají problémy, které existují v oblasti Evropského sociálního fondu, jak oni um, si představují vývoj, který by vedl ještě k lepšímu dopadu Evropského sociálního fondu. protože evropská sociální politika nemůže být efektivní, pokud oni eh, jak si v terénu nebudou efektivní. Je třeba kontrolovat eh, jak kvalitně jsou tyto fondy zpravovány. A hlavně musí být skutečně relevantní pro uživatele, pro zaměstnance a proto si rádi poslechneme dnes naše partnery. Děkuji vám. Nejprve bych předala slovo paní eh, Chmělevské z Polské konfederace zaměstnavatelů v soukromém sektoru, ale požádala bych vás, eh, abyste se omezila na dvě minuty ve svém příspěvku. Máte slovo. Uh, good morning. Thank you very much. Dobrý den, děkuji vám za pozvání na dnešní um, slyšení. Většinou působím na národní úrovni, zastupuji e, polské zaměstnavatele a působím monitorovacím výboru ESF a jeho programu od roku 2004. Já chtěla bych se vyjádřit eh, ke třem vašim dotazům. Nejprve viditelnost ESF, eh, e poté přístup zaměřený na výsledky a za třetí se zmíním o roli ESF a rozsah ehm, akcí tohoto fondu do budoucna. Tak pokud jde o první otázku, domnívám se, že abychom dokázali najít řádná eh, řešení pro to dilema eh, visibility, viditelnosti, je třeba rozlišovat mezi politiky a úředníky na jedné straně a konečnými příjemci či občanskou společností celkově na druhé straně. A jde o to, o které skupině právě hovoříme, podle toho se bude také lišit odpověď na vaši otázku. Bohužel, bohužel můj mm, názor na viditelnost ESF um, eh, ehm, je trošku jiný než eh, jsou všechny ty symptomy tohoto problému, takže jediný návrh, který eh, podle mě najdete třeba v páté zprávě o soudržnosti, je nabídnout předvídatelnější financování pro ESF. To chci říct zcela jasně. Myslím si, že toto řešení podle mého názoru nemá úplně ten potenciál plně odpovědět na otázku viditelnosti eh, se u všech těch zmíněných eh, skupin, ať jsou to eh, zákonodárci, politici nebo koneční příjemci. Viditelnost ESF nezávisí také na objemu finančních prostředků, které jsou vyčleněny. To je jasné, jasně vidět, když vidíte například příspěvky z globalizačního fondu, ačkoliv je ten, ta působnost tohoto fondu omezená, tak ta viditelnost je velká a myslím si, že viditelnost ESF eh, eh, by mohla být zlepšena také díky dřívějšímu zapojení různých institucí, včetně národních parlamentů, do procesu rozhodování. Ale zatím eh, není tedy možné ani moudré zvažovat, aby EGF byl nějakým měřítkem když se vezmeme přijímání eh, žádostí o EGF, tam to trvá většinou rok, zatímco v Polsku u nás čtyři měsíce. A z těchto důvodů eh, můžeme říci, že viditelnost ESF eh, u zákonodáců můžeme zvýšit, pokud najdeme způsob, jak zvýšit účinnost tohoto fondu a jak to udělat to se čas, o tom se často mluví v politice soudržnosti, ale já si myslím, že zavedení toho přístupu, který je orientován na výsledky, tomu napomůže. Není to nic nového, ale je to nutná věc. Nesmíme hovořit jenom o vstupech, nebo, ale rovněž o výstupech a především ale věnovat pozornost definování toho, co si přejeme dosáhnout a Politici se nesmí podílet na předělování grantů nebo na výběru projektu, ale na druhou stranu musíme více zapojit do rozhodování o očekávaných výsledcích. Pokud jde o viditelnost vůči občanské společnosti a konečným eh, příjemcům, tak je třeba, aby lidé chápali, co se plánuje, co chceme prostřednictvím fondu ESF dosáhnout. Eh, Opět je to ten přístup orientovaný na výsledky, který nám může pomoci. A pokud jde o konečné příjemce, tak ti eh, musí mít přístup ke kvalitním službám, když je potřebují. V tomto případě je zjednodušení naprosto zásadní otázkou. Už se udělalo hodně pro zlepšení situace, ale ESF je stále vnímán jako hodně komplikovaná záležitost, která není vstřícná vůči uživatelům. Například zaměstnavatele v mém, u malých firm Vidíme, že si nechtějí žádat o podporu pro své zaměstnance u ESF, protože se domnívají, že to je obrovská zátěž, přes příliš veliká zátěž, takže to vlastně vyjde moc draho. Pokud jde o ten druhý bod, přístup zaměřený na výsledky, domnívám se, že je třeba ho zavést. Zároveň to ovšem bude problematické, protože ten současný systém teď funguje eh, na základě formálních žádostí a zákonnosti eh, transakcí. Takže otázkou zůstává, jak naplnit tento eh, přístup. Navíc to bude vyžadovat úplně jiné nástroje, než eh, máme v tuto chvíli k dispozici. Teď mluvím například o různých odborných znalostech, o jiné metodickém rámci a jiných zásadách, včetně zásad pro audit. Ale myslím si, že by také bylo dobré zlepšit institucionální kapacitu v této oblasti, pokud chceme dosáhnout kvalitních výsledků. Nejhorší je, co by se mohlo stát, je, že vznikne další um, byrokratická zátěž, další úroveň auditu a že se vlastně nějak nezlepší a nezmění ta filozofie financování z ESF. A vidím, že čas mě vypršel, takže tímto bych to uzavřela. Děkuji vám. Um... Děkuji vám. A nyní ETUC, eh, e Evropská konfederace odborových svazů a slovo má paní Denang Tergal. I vy máte slovo na pět minut, pokud si tak přejete. Dobrý den, já budu hovořit eh, francouzsky, protože máme možnost vyjádřit se v mateřtině. Požádali jste mě, abych se vyjádřila co možná nejstručněji, bude to obtížné, ale uh, učiním tak, protože jste naše stanovisko bez tak obdrželi v písemné podobě. Ráda bych pouze vyzdvihla některé body, které mají pro nás zvláštní význam. Za prvé Eh, bych ráda pohovořila o kontextu, ve kterém tato diskuze probíhá. Jde o to, že komise zahájila eh, diskuzi o budoucí podobě politiky soudržnosti a to samozřejmě má i určité finanční dopady, protože zároveň probíhá diskuze o tom, jak bude vypadat nová finanční perspektiva po roce 2013. My v rámci našeho Evropského odborového svazu bychom chtěli formulovat stanovisko, které bychom chtěli vyjádřit, tak abychom zdůraznili, že eh, naše eh, že politika soudržnosti je velmi důležitá, tak jak je to zdůrazněno v Lisabonské smlouvě. Je to dokonce jeden z pilířů Lisabonské smlouvy. Uh, je to pilíř, který hovoří o solidaritě mezi národy a jednotlivými skupinami obyvatelstva. Je to eh, nejen na papíře, ale myslím si, že to platí i ve skutečnosti. Uh, Rádi bychom zdůraznili, že v této souvislosti hraje velmi důležitou roli parlament, to již bylo řečeno. Parlament je e, nezbytnou součástí systému kontroly a monitoringu při provádění jednotlivých opatření a také při e, novém strategickém zaměření nového programového období. Dalším důležitým aspektem toho, toho kontextu, ve kterém probíhá diskuze, je e, hospodářská krize. K tomu se vyjádřila i rada. Strukturální fondy se mohou podílet na ekonomickém oživení Evropy a my k tomu chceme také přispět. Domníváme se, že se musíme poučit z toho, eh, co jsme schválili, z toho, jaká konkrétní opatření byla v této souvislosti přijata. Všechny tyto aspekty musí být zohledněny při eh, dalším rozhodování o Evropském sociálním fondu. A nyní se pojďme podívat na konkrétně na Evropský sociální fond. My se domníváme, že je nezbytné, aby úloha ESF byla posílena zatím eh, představuje pouze třetinu všech prostředků v rámci strukturálních fondů a já si myslím, že Evropský sociální fond musí být posílen jako nástroj, tak abychom eh, posílili evropskou politiku zaměstnanosti. V této souvislosti bychom rádi vyjádřili naši obavu, že stále jenom mm, podnikáme určité iniciativy, ale není tu dostatek strategie. Musí tu být k dispozici nástroj, který eh, ty iniciativy uvede ve skutek. Ehm, Měli jsme tu sociální agendu. Víte, že ta sociální agenda eh, se schvaluje podivným způsobem. Já si myslím, že potřebujeme lepší koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi eh, rozhodování, národní, regionální, lokální úroveň. Všechno musí být navzájem sladěno. A k tomu potřebujeme také zcela konkrétní opatření a akční plány, tak abychom do budoucna neřešili pouze e, zaměstnanost, abychom nevytvářeli pouze více lepších pracovních míst, ale abychom zároveň dbali na to, abychom udrželi pracovní místa pro ty, kte, kteří by mohli být v důsledku hospodářské krize propuštěni. Jedná se o zaměstnance, která, kterých se v Německu, v Rakousku a v dalších zemích dotkla práce na zkrácený úvazek. Já si myslím, že prostřednictvím různých eh, vzdělávacích opatření je možno tyto zaměstnance udržet na trhu práce a zlepšit jejich pracovní eh, postavení. Kromě toho potřebujeme soudržnost a koordinaci s Evropským fondem pro regionální rozvoj a Dále jsme diskutovali o tom, o čem se diskutuje i v Evropském parlamentu, a sice jde o zásady Evropského fondu při, pro přizpůsobování se důsledkům globalizace. My musíme eh, to chápat tak, že eh, tento fond doplňuje opatření Evropského sociálního fondu, působí vlastně preventivním způsobem. Má mít preventivní účinek, pokud jde o odliv pracovních míst a restrukturalizaci. My chceme, abychom si na to dali pozor. Nechceme, aby sociální partneři nebyli dostatečně eh, zapojeni do těch zásadních diskuzí. A nyní se dostávám k tomu nejdůležitějšímu principu, princip mm, partnerství. My chceme, aby tento nástroj byl posílen a proto potřebujeme jasnou definici na evropské úrovni. Neměli bychom zas a znova upozorňovat na národní praktiky, na národní eh, praxi, ale měli bychom tady mít jednotnou definici eh, sociálních partnerů. Vy víte, že vedle sociálních partnerů existují i další subjekty, Nejdůležitější úlohou eh, sociálních partnerů je vést eh, sociální dialog, ale já si myslím, že jejich úloha musí být posílena. Eh, už s tím z části počítáme, ale myslím si, že to zatím není dostatečné. My potřebujeme posílit sociální partnery, musíme se snažit o budování kapacit, kvalifikaci, musíme jim pomáhat i tím, že jim budeme pomáhat při realizaci jejich rozhodnutí. K tomu jsou potřeba opatření, která budou jednoznačně eh, financována z Evropského sociálního fondu. Velmi často se tu hovoří o partnerství. Já si myslím, že k tomu se bude konat zvláštní slyšení, které podle mého názoru bude velmi zajímavé. A na závěr mi dovolte, abych něco řekla k, tomu strategickému přístupu. My ten strategický přístup podporujeme. Pokud eh, budou sociální partneři těsně zapojeni do rozhodování, na, do stanovování priorit na národní regionální úrovni, tak je to velmi dobré. Ale na druhé straně jsme proti eh, takzvané podmíněnosti. Není totiž eh, ještě eh, naprosto jasné, jak je to míněno. My jsme proti sankci nebo sankcím. Já si myslím, že strukturální fondy by neměly být rušeny a kráceny, pokud nejsou dodrženy dodržena určitá kritéria, protože by to potrestalo občany v obcích eh, a v regionech, kteří za to nemohou. Já si myslím, že za to může stát, že určitá pravidla nebyla dodržena. Omlouvám se, že jsem překročila povolený čas. Děkuji. Děkuji. Pan, paní Lilia Volozinsky eh, obdrží slovo nyní. Prosím, máte slovo. Merci, madame la présidente. Prosím, držte se těch pěti minut. De UEAPME. E. Děkuji, já budu mluvit francouzsky, ono mi to půjde rychleji. Um. Už tady hodně z toho, co jsem sama chtěla říci, řekli mm, předchozí řečníci. Dovolte ale přesto, aby se soustředila na tři věci, jednak řízení a zapojení partnerů, poté zjednodušení a obsah eh, tohoto nového přístupu, eh, který je zaměřen na výsledky. Je nám líto, že zásada partnerství, která je součástí eh, základu ESF, není zatím dosud řádně implementována, alespoň na celoevropské úrovni ale ani na národní a místní úrovni, kde nedochází k dostatečnému zapojování sociálních partnerů při implementaci v ESF ze strany úřadu. Takže je třeba také e, více a lépe e, využívat samotné prostředky ESF na místě. Potřeba lépe zapojit sociální partnery, aby to řízení bylo více úrovňové. Proto bychom byli rádi, kdyby Eh, se kladl větší důraz na toto zapojení. Už jsme o tom mluvili několikrát v Evropském parlamentu. Chceme změnit řízení, kulturu řízení, zapojení sociálních partnerů ze strany místních úřadů a také lepší naplánování a vytvoření permanentního dialogu a pravidelné výměny názorů. Všimli jsme si, kde se, že v zemích, kde se nejlépe využívají ESF, jsou právě ty země, které mají dobrou strukturu eh, vztahů se sociálními partnery. Také bychom byli rádi, aby se pravidelně vyměňovaly informace mezi jednotlivými subjekty a eh, politiky, chceme organizovat školení pro odborníky na ESF a, e, zástup, a pro zástupce malých a středních podniků, kteří mají obrovské problémy při využívání ESF a mohli bychom jim takto pomoci, pomoci tak vlastně prostřednictvím e, jich samých i jejím e, zaměstnancům. Mohli bychom jim tak pomoci připravit se na změnu pracovního místa, zajistit jim přístup k celoživotnímu vzdělávání a aktivním politikám na trhu práce. Pokud je o článek 5.3, tak tam se hovoří o posílení kapacity evropských sociálních eh, partnerů. Tento nový článek eh, tam byl zanesen právě proto, abychom usnadnili podporu eh, pro budování kapacity na straně sociálních partnerů v nových, střední, nových členských státech a hlavně ve východní a střední Evropě. Sociální partneři eh, a malé a střední podniky často nemají dostatečnou kapacitu na to, aby mohli být zapojeni do činností ESF, takže mm, proto nový článek 5.3, ale neomezujeme ho pouze na nové členské státy. Teď další eh, problém ESF to je komplikovanost procedur a rigidita, nedostatečná flexibilita finančního řízení. Proto je třeba nutně posílit eh, finanční zjednodušení a také administrativně eh, systém zjednodušit. Myslíme si, že by měly být dispozice na jedné straně globální granty, možnost převodu prostředků mezi jednotlivými prioritami operačních programů. Je třeba zpracovat jakési vademekum neboli kodex, etický kodex a manuál pro sociální partnery, místní úřady, finanční instituce, zkrátka pro všechny dotčené subjekty Jde předně o zjednodušení. To je podstata celé věci. My podporujeme eh, také strategii Evropa 2020, její zásady a chceme, aby se prosadila hlavně zásada flexibility a flexicurity, aby tyto zásady byly plně eh, implementovány eh, ve snaze zlepšit tvorbu pracovních míst, posílit celoživotní vzdělávání pracovníků, politiky, aktivní politiky na trhu práce. To je to, co chápeme eh, jako podstatu toho nového přístupu, který je orientován na výsledky, ale je třeba úplně přesměrovat eh, myšlení zákonodárce o politiku, aby tento nový systém a přístup fungoval, potřebujeme také řádné hodnocení, řádné ukazatele a měření dopadu ESF na trh práce, na zaměstnanost, eh, zaměstnatelnost, a na to, jak pomáhá eh, lidem eh, dostat se eh, z chudoby. Takže co je dále důležité, je také řádně proškolit posuzovatele těchto projektů. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, za to, že jste dodržela svou řečnickou dobu, což nebylo jednoduché. A nyní za CE E CPMR, což je konference periferních přímořských regionů v Evropě. Tady máme panu Eleny Marianu a také paní Katrin Bejsi. Já jenom uvedu konferenci Ehm, regionů, v periferních ehm, námor, merite, me, me, regionů, které sousedí s, mořský, mořským pobřežím. Jsem velice ráda, že jsem tady. A je to téměř úplně ženský panel s jednou výjimkou a C, my představujeme CPMR dnes 160 regionů v Evropě a jsme v podstatě uh, Um, aktivní ve všem, co se týče evropské sociální a územní soudržnosti. Proto jsme opravdu zareagovali na všecko, jako je strategie Evropa 2020, šestá zpráva o soudržnosti a e, zpráva o, pře, e, o přeskumu v polovině období a samozřejmě, že se nás zajímá všechno, co se týče v rámci těchto návrhů e, o šesté, sociálního z fondu. Velice pracujeme v oblasti sociálních záležitostí, záležitostí mobility, všechno, co umožňuje zjednodušovat zprávu Evropského sociálního fondu a je mi potěšením, že už bez dalšího zdržení dám slovo paní Katrin Visi, která je místo, předsedkyní akvitanského Akvitánského regionu a ta bude za nás hovořit. Děkuji de l'Union dans un contexte ano, je to opravdu nástroj pro soudržnost v Evropě, v době, eh, který je velice důležitý v době krize. Přičemž jedná se o to, že musíme eh, snižovat rozdíly mezi kompetencemi, které jsou k dispozici a mezi těmi, které, eh, na, po kterých je poptávka na pracovním trhu. Musíme myslet hlavně na ti, jich se dotýká sociální vyloučení naše regiony, podporuji priority, které si Evropská unie stanovila ve strategii 2020 a široké směry pro zaměstnanost, což nebudu opakovat. My jsme analyzovali všechno, co se navrhuje v této strategii jak a v hlavních směrech pro zaměstnanost. A měli jsme možnost o tom hovořit s Pascalem Giny, který býval stálým zpravodajem za, pro e, regiony za e, sociální evropský fond. E, tento nástroj je pro nás velice důležitý a zejména to, jak se regionálně uplakuje. E, evropský sociální fond se uplatňuje na základě regionu a směřuje k inkluzivnějšímu růstu a podpoře zaměstnanosti pro ty, kdo jsou dnes vzdáleni, kdo pomáhá eh, v oblasti celoživotního vzdělávání, aby se tak také snižovala chudoba. Počít, začíná to eh, základním vzděláváním až po konkrétní školení podniků, které se musí přizpůsobovat ekonomickým změnám. Aby bylo možno provádět eh, svoji práci, Evropský sociální fond musí být efektivní. Záleží hodně na tom, jak to vypadá v regionech a protože mnoho lidí v regionech je, nemůže vést opravdu důstojný život a je důležité také zajistit podmínku pro, podmínky pro mobilitu. Proto podporujeme návrhy, které zveřejnila Evropská komise v páté zprávě a soudržnosti, zejména ty, které se týkají evropské úrovně a strategického rámce, který by měl být zaveden v členských státech prostřednictvím partnerských smluv, které by vedly k investicím a rozvoji. Tyto kontrakty by měly být vypracovány spolu s regiony, aby bylo možné efektivně reagovat na výzvy, které nás čekají. Doufáme, že se to začne uskutečňovat na regionální úrovni, tak, aby bylo možné na národní eh, regionální úrovni postupovat eh, a čerpat z Evropského sociálního fondu. Domníváme se, že ESF a EODF by měly být komplementární nástroje a musíme přizpůsobit uh, ERDF, pardon, a ERDF. Musíme používat i ESF, i ERDF, přičemž je třeba se vždycky zaměřovat na výsledky. A otázka je, zda máme pořádně nastaveny cíle a zda opravdu mobilizujeme Evropský sociální fond v regionech, zda opravdu se nabízí zaměstnání vyloučeným a zranitelným skupinám. To jsou otázky, které si musíme klást. Je třeba, aby se pravidla Evropského sociálního fondu zjednodušila. Už jsme na tom začali pracovat. Rádi bychom přispěli k uvažování o zjednodušení. Každopádně potřebujeme mít jasně nastavená a stabilní financovací pravidla. Nakonec, co se týče otázek řízení, zprávy, to zase musí být založeno na v partnerství je třeba provádět analýzy. Vycházíme z priorit EU 2020. Zpráva řízení musí být vertikální, ale i horizontální tak, aby se zahrnuli všichni ekonomičtí a sociální partneři. Rozvoj sociální, regionální spra, spra, strategie znamená, že musíme zapojit všechny, i regionální orgány, i partnery v, v podnikatelské, i odbory a národní asociace. Proto si myslíme, že Evropský sociální fond je opravdu i pro budoucnost důležitým nástrojem. Může zajistit budoucnost lidem v regionech tak, abychom úspěšně odrazili nepříznivé dopady krize, která ostatně ještě neskončila. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji. Budu pokračovat anglicky. Zastupuje tedy občanskou společnost, eh, v eh, sociální partner, partnery. Takže když jde o partnerství v ESF, eh, tak já budu muset k této věci přistoupit trošičku jinak. Předně potřeba vyjadřit, jaký smysl má ESF. Teď se provádějí úsporná opatření, protože je, tu je krize, Ekonomika se začíná zotavovat, ale realita na trhu práce, pokud jde o inkluzi a vůbec konkrétní čísla, bohužel nesleduje přímo ten hospodářský výzvoj a chci připomenout studii eh, německých odborů, která ukazuje, že nově vytvořená místa v Německu, 45% z těchto nových eh, míst to jsou agenturní pracovníci, pouze 15% to jsou vlastně běžná pracovní místa, takže to k tomu, co souvisí s chudobou a inkluzí. Takže já si myslím, že ta velká bitva, ke které určitě dojde, nejde o to, že mm, sociální partneři odsouhlasí něco, co by mělo být součástí ESF, ale ta velká bitva bude ohledně toho, jaký smysl bude mít ESF. Má to nahradit prostředky, které členské státy nyní škrtající v rozpočtech um, najednou nebudou mít a budou chtít eh, místo toho použít prostředky ESF, a nebo se vrátíme k něčemu, o čem eh, hovořil a hlasoval Evropský parlament, což je strategie eh, inkluzivního růstu, to je jiná věc. Tady myslíme hlavně na ty, kteří jsou nejdále od pracovního trhu. A my říkáme za sociální platformu, že třeba vyjasnit to, co říká Evropská strategie 2020 a jednotlivé stěžejní iniciativa. Jedna z nich se týká právě eh, té eh, chudoby a ESF bude využit eh, jenom pro tuto stěžení iniciativu nebo i pro nějaké další eh, cíle, třeba pro nová, novou agendu pro nové dovednosti a nová pracovní místa. A co tím vlastně myslíme? Je to jenom pro vysoce kvalifikované pracovníky pro nové technologie a nebo i pro nízce kvalifikované pracovníky ve Francii pro ty, kteří mají úroveň 5 nebo 6? Otázka je, jak daleký dosah eh, tady může ESF mít. Kromě toho nezapomínejme eh, na tu diskuzi Loch Ness, na takzvané to zjednodušení procedur. Já jsem měl eh, možnost pracovat eh, v 80. letech eh, s Evropským sociálním fondem a byla tam obrovská administrativní zátěž a ukazuje se, že i po 20 letech se potýkáme s tím stejným problémem, tedy s otázkou administrativní zátěže. Takže problém je určitě na straně administrativy, ale i na straně finanční, což už řekli předřetnice, že bude potřeba vyjasnit, co je skutečně eh, ta část kofinancování. Některé členské státy totiž nemají prostředky kvůli škrtům v rozpočtu na řádné kofinancování projektu eh, v ESF. Kromě toho máme sociální nevládní organizace, které pro, eh, provádějí školení, odbornou přípravu a ty mají také problémy s kofinancováním. To je třeba řešit a můžeme to vyřešit, pokud jenom jasně řekneme, čeho chceme dosáhnout. Takže otázka zůstává, je to nejenom Eh, cíl, eh, cíl ESF, soustředíme se i na další místa, na, jako je školení, odborná příprava, nová pracovní místa, inkluzivní růst, jaký eh, navíc je rozdíl mezi těmi prostředky, které musí mít členské státy k dispozici pro kofinancování. A pak je tady další otázka, to je zapojení dalších partnerů, sociálních partnerů. Já si myslím, že sociální realita se liší v jednotlivých členských státech a my můžeme samozřejmě je potřeba zapojit občanskou společnost a sociální eh, partnery. A úplně na závěr chci říci, že kromě toho potřebujeme znovu otevřít eh, diskuzi o tom eh, přístupu na základě výsledků. O co jde? Jde o kvantitu. Dobře, můžeme měřit zaměstnanost, nezaměstnanost, statistické údaje, ale pokud jde o kvalitu, tak eh, se jedná o to, jakým způsobem vracíme lidi na trh práce. Takový lidé potřebují nejenom školení, mm, ale je tady sociální dimenze a to už souvisí s tou novou agendou eh, dovedností pro nová pracovní místa a ty dovednosti, které potřebují, jsou často takové ty měkké dovednosti typu komunikačních schopností, multikulturních schopností a tak podobně. Byl bych proti tomu, abychom eh, používali ESF jako prostředku sankcí, protože eh, tak bychom jenom dvojnásobně trestali ty, kteří jsou vyčleněni z trhu práce. Na závěr chci říct, musíme si vyjasnit eh, Eh, nový cíl a smysl ESP. Ponechejme působnost, jak byla v minulosti, vyjasněme si, jaký cíl má profesní a odborné vzdělávání a musíme vyjasnit, kdo by měl být zapojen do diskuze o budoucnosti Evropského sociálního fondu. Já si myslím, že tady sehrajou svoji roli sociální partneři, ale je tady také důležité partnerství eh, mezi zaměstnavateli, úřady mm, a sociálními eh, subjekty. Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem o 10% přesáhl řečnickou dobu. Merci beaucoup. Vous avez été parfait tous avec vos temps de parole, comme ça on va pouvoir... Děkuji. Všechno proběhlo skvěle, všechno se podařilo. My chceme, abychom uh, nyní mohli mít ještě rozpravu. Takže nejprve paní Lasavecká, potom paní Schroeder. Předsedkyně, především bych chtěla naší kolegyni Elizabetě poděkovat za to, že připravila toto slyšení a že vybrala tak širokou škálu expertů protože ti zase ve velice širokém rozsahu eh, nám ukazují své zkušenosti s využíváním Evropského sociálního fondu. Chtěla bych také poděkovat odborníkům, bylo to všechno velice zajímavé, ale něco mi v tom chybí. Chybí určité prvky, které bych pokládala za poměrně podstatné. Vy jste totiž hovořili o tom, že je třeba zvýšit efektivitu využívání eh, Evropského sociálního fondu, ale vlastně nikdo z vás nám neřekl ani nepro prohlásil, že využívání Evropského sociálního fondu by mělo být úzce zpěto eh, s monitorováním potřeb pracovního trhu. Eh, přiznám se, že jsem kdysi měla eh, takovou velice zvláštní příhodu, protože jsem se učila u Dá- od Dánu a Němců, jak se má sledovat pracovní trh, aby pak se dělala správně různá školení na zvýšení kvalifikace a změnu kvalifikace, tak, aby to odpovídalo potřebám pracovního trhu. Myslím si, že toto je jeden z nejslabších prvků v oblasti využívání Evropského sociálního fondu. A myslím si, že bychom měli hledat taková řešení, která by právě tady pomohly. Před několika týdny jsem byla požádána, abych eh, něco navrhla, co by mohlo být v tomto směru uděláno v našem regionu. Přičemž já jsem z regionu, který v naší zemi v Polsku je jedním z vedoucích eh, regionů co do efektivity využívání eh, fondu. A já jsem kolegům navrhla, aby udělali něco jako inkubátor, aby mladé lidi naučili připravovat studenty pro stáže a praxe v malých a středních podnicích. Protože já jsem si vědoma toho, že malé a střední podniky nemají nemají dost času, aby připravili studenta, aby mohl u nich pracovat a ne vždycky ho střední škola nebo jiná škola připraví eh, tak, aby mohl okamžitě tam začít pracovat. Zatímco v takovémto inkubátoru by mohli nabít eh, specializace právě lidé, kteří by reagovali na potřeby podnikatelů na lokálním nebo regionálním trhu a bylo by možné pak podporovat tyto studenty tak, aby zbytečně nestráceli čas eh, na přípravu, ale aby se okamžitě účastnili práce. Myslím, že by pak měli snažší příležitost najít opravdu práci. Vy jste také hovořili o něčem, čeho jsem si všimla tež i já, co se týče využívání regionálního fondu, který je spojený i s technickou infrastrukturou. To je poměrně jednoduchá věc. Vím, že u nás to také nebylo jednoduché, leč podařilo se nám změnit myšlení lidí. Ne, že napřed dostane peníze a pak něco udělá, ne, napřed si musí dobře připravit projekt v oblasti infrastruktury a na to pak dostane peníze právě proto, že ukáže, že to bude mít efekt a pak, e, když dostane peníze, tak to rychle realizuje. Co se týče Evropského sociálního fondu, tak bohužel pořád je tady ta nesprávná cesta, jak toto hodnotíme. Totiž my připravujeme projekt, který, má velký, který je velice spojený s programu operačního, s potřebami pro, operačního programu nebo programu z Evropského sociálního fondu. Pak vyhráme, vyhraje projekt a potom začínáme teprve ho, lovit e, účastníky, beneficienty, kteří se potom účastní školení a přípravy. A to není vždycky efektivní, poněvadž ne vždycky se ti lidé eh, účastní něčeho, co skutečně potřebují. Mohla bych uvést mnoho příkladů, nejenom z naší země, jak se pobízejí beneficienti k tomu, aby se účastnili programu. Je celá řada příkladů, která ukazují, že vlastně největší zisk z toho mají školící instituce a ne ostatní příjemci. Proto si myslím, že se musíme zamyslet také nad tím, jak by se měly rozdělovat prostředky už v rámci realizace projektu. Protože jako příkladu 25 ze fondu je možné využít na administrativní potřeby, ale jenom 10 například na vybavení laboratoří nebo dílem. Tak já si myslím, že tyhle proporce by se měly změnit. To bych chtěla říct jenom pro začátek. A od vás bych ráda slyšela, co si myslíte o tom, co jsem říkala. Určitě máte více zkušeností oblasti. Děkuji. Děkuji. Ráda bych vás požádala, abyste kladli přímé otázky, protože jsme o te- těchto věcech mohli diskutovat již vícekrát a dneska nám půjde spíše o konkrétní věci, o přímé otázky na naše hosty. Paní Schroeder, prosím. Děkuji. A Děkuji ještě jednou všem těm, kteří k nám přišli, i když na svoje prezentace bohužel neměli mnoho času. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom to eh, dostali v písemné podobě, protože máme před sebou velmi eh, důležitou a namáhavou práci. Dovolte mi, abych zmínila několik konkrétních bodů. Za prvé, připadá mi velmi důležité a dobré, že Eh, stavíte do centra zájmu mm, zásadu partnerství. Je to velmi důležité, je to zásada, která je závazná pro eh, všechny členské státy ve všech bodech eh, článku 6 pět, pardon. Existuje tu mnoho pozitivních příkladů situací, kdy to bylo eh, vhodným a dobrým způsobem uvedeno do praxe, eh, kdy to partnerství dobře funguje. Na druhé straně ale existují i případy, kdy to nefunguje a já tady prosím, abyste pohovořili s poslanci eh, z těch zemí, kde to nefunguje, abyste působili tlakem na členské státy, protože bez členských států to nejde. My považujeme to partnerství za velmi důležité, přesně víme, co chceme zlepšit, ale musí tomu samozřejmě být tak, aby to pak, eh, aby to bylo přijatelné pro eh, všechny. Pokud jde o eh, školení, tak to je samozřejmě také důležitá věc. V novém finančním výhledu to bude možné upravit. Já si myslím, že to nařízení nám tady poskytuje prostor. O co v tom textu jde, je jasné. Pokud jde o jednotnou definici, tak to by mě zajímalo, protože podle mého názoru je to poměrně obtížná záležitost. My tady musíme mít decentralizovaný efekt. Nesmíme eh, totiž způsobit, abychom to kvůli té jednotné definici nějak omezovali. Především by mě zajímala jedna věc. Pokud budeme mít nová témata a nové cíle, které se budou týkat ESF, a to, tomu tak samozřejmě bude, a to je právě velký rozdíl mezi Evropou 2020 a předchozími programy, eh, že tady budou tady nové body. To se nám pod, předtím nepodařilo podařilo nebylo e, to možné, protože členské státy byly proti a řekly, že to není kompetence Evropské unie, že to tady není záležitostí ESF. Já si velmi dobře pamatuji na ta e, jednání. To, co se nám podařilo dosáhnout, bylo maximum, nic víc nebylo možné. A proto by mě v tuto chvíli zajímalo, co to znamená pro to partnerství. Znamená to, že potřebujeme nové partnery v rámci zásady partnerství, protože máme nové úkoly. K tomu bych tedy ráda slyšela vaše konkrétní představy, jak si to konkrétně představujete, tak abychom to mohli aplikovat na úrovni celé Evropské unie a abychom to nemuseli omezovat na jednotlivé národní kontexty. A nyní ještě k té podmíněnosti, kondicionalitě. V této souvislosti bych ráda řekla, že v návrhu komise existují tři podmíněnosti. Vy jste zmínili pouze jeden aspekt, jednu podmíněnost, eh, podmíněnost makroekonomickou. Já si myslím, že eh, my v parlamentu to pravděpodobně odmítneme, ale existují dvě další kondicionality. Eh, jednak to, že členské státy musí splnit určité předpoklady, tak abychom mohli, eh, mohli využívat eh, strukturální fondy. Eh, to je velmi důležité v centrální oblasti. Máte tedy příslušné zavedeny příslušné systémy v sociální oblasti a kromě toho jste Eh, tady hovořili o tom fondu pro eh, přizpůsobení se důsledkům globalizaci. V některých státech je tento fond využíván, ale ne v mnoha státech. A musíme si uvědomit, že eh, tento fond existuje již e, v druhém období nařízení a v některých členských státech není vůbec využívána. Proto bych se ráda zeptala, jak dosáhneme toho, aby členské státy využily všech možností, které mají k dispozici, protože právě tento globalizační fond je velmi dobrý a e, je velmi dobré, aby ho využívali i ty členské státy, které ho zatím nevyužívají. Jak dosáhneme toho, aby členské státy ho využili již nyní, tak abychom ho dostali e, do nového nařízení? Já zatím nevím, a o tom tady napadlo jediné slovo, co musíme na tom globalizačním fondu zlepšit, protože já si myslím, že my ho musíme koncipovat tak, abychom ho mohli obecně eh, používat. Já eh, to nechci přesně eh, popisovat, protože si myslím, že když je člověk konkrétní, tak celá řada věcí vypadne. Na to bych tedy ráda slyšela vaše konkrétní odpovědi. Děkuji. Paní Ginga, prosím. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji za vaše vystoupení. Já si myslím, že se se shodneme na tom, že ESF byl eh, kvalitním nástrojem a pomáhal předcházet eh, eh, větší nezaměstnanosti asi souhlasíme také s tím, že dvojí cíle podpora zaměstnanosti a podpora sociální integrace, tedy lidi, kteří jsou vzdáleni trhu práce, že to eh, je cíl, který bychom si měli zachovat i pro další finanční výhled. Chtěla bych eh, se ovšem zmínit eh, o jistých aspektech a zajímá mě váš názor na to, nakolik může být toto zapojeno do ESF a mezi priority ESF. My, když jsme pracovali na nástroji pro mikrofinancování, tak jsme se shodli, že mentorování a školení eh, u nástroje pro mikrofinancování je velice důležité, protože je potřeba ty lidi, kteří nemají absolutně žádnou zkušenost eh, s podnikáním, připravit a je třeba je chvíli doprovázet eh, jejich eh, novým podnikáním. Jak, jak tedy vidíte toto eh, v jednotlivých členských státech? Nakolik ESF naplňuje tento cíl v jednotlivých členských státech a jak to vidíte do budoucna? A moje další otázka. Když mluvíme o celoživotním vzdělávání, tak máme na mysli mm, školení, odbornou přípravu, během života, ale pokud eh, vezmeme v potaz eh, už eh, tam děti raného věku, které pocházejí ze znevýhodněného prostředí a my chceme, aby tyto děti uspěly ve vzdělávacím systému. Myslím si, že i vzdělávání eh, v raném věku by mělo být ošetřeno ASF a zajímá mě váš eh, názor eh, na toto. Plus v souvislosti se strategií Evropa 2020, i tady je důležité soustředit se na ty počáteční roky školní docházky, pokud si přejeme, aby děti nakonec ve škole uspěly a posléze také na trhu práce. A třetí otázka, nakolik si myslíte, nebo Takhle si myslíte, že Evropský sociální fond může podpořit eh, evropskou eh, strategii pro Romy, které se Evropský parlament věnuje? Včetně komise samozřejmě a také rady. Děkuji. Eh, Děkuji a nyní paní Bauer a poté paní Cimer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci poděkovat všem za informace pro nás jsou velice cené, užitečné, zejména nyní, když se věnujeme práci na další související zprávě, která se týká problému, problému s absorpční kapacitou. Už tady zaznělo, že narážíme na, na tyto problémy s absorpční kapacitou, a kolegové poukázali také na to, že Často dochází k následující situaci, že podpora a pomoc nakonec nedojde k těm skutečně potřebným eh, příjemcům, ať už jsou to v chudých regionech nebo malých eh, vesnicích, eh, nebo jsou to malé a střední podniky, které nemají dostatek informací. Chtěla bych se vás tedy zeptat, kde vidíte v Evropské unii příležitosti pro zlepšení absorpční kapacity. Děkuji. Paní Cimr, prosím. Děkuji. A děkuji také za příspěvky, které tu zazněly. Budu poměrně stručná, protože eh, s celou řadou eh, otázek ostatních poslanců souhlasím. Já si myslím, že dosavadní prezentace dali jasně najevo, že tu, v tuto chvíli je velmi mnoho eh, otevřených otázek. Je tu více otevřených otázek, než těch, které byly vyřešeny. Zaujalo mě to, že takřka všichni se více méně prezentovali jako zástupci uh, svého eh, zcela konkrétního uskupení, eh, ke kterému se cítí být s kterým se cítí být spojeni. Já bych se ráda zeptala, jak můžeme ta partnerství rozšířit, protože si myslím, že nestačí, když řekneme, že eh, zastupujeme pohled určitého určité skupiny obyvatelstva. Já si myslím, že pro budoucnost strukturálních eh, fondů je důležité, abychom fungovali v širším kontextu, abychom otevřeli svůj pohled i pro potřeby ostatních. Eh, a to mě tady trochu chybělo. Eh, Connie Reuter hovořil o nutných cílech. Pokud jde o ESF, my hm, potřebujeme i to, vědět i to, co si pod tím představují ostatní, co pro ně má do budoucna dělat ESF, co je podle nich důležité pro to, abychom mohli eh, realizovat sociální soudržnost. Trochu jsem eh, z toho vyrozuměla, že Evropský sociální fond má především sloužit k tomu, aby pomáhal eh, zvýšit flexibilitu pracovníků anebo lidí ohrožených nezaměstnaností. To znamená, že se to má soustředit pouze na trh práce. Pokud bychom to takto učinili, a k tomu bych ráda slyšela váš názor, tak eh, podle mého názoru by již nyní fungující programy, které tady fungují v menším měřítku a eh, které tedy mají ve srovnání s jinými programy menší eh, rozměr, že by tyto programy nebyly realizovány a že bychom se tedy sociální soudržnosti spíše eh, vzdálili. Minulý týden na jednání EPSCO bylo eh, konstatováno, že cíle týkající se chudoby obsažené v strategii 2020 se již nepodaří dosáhnout. Již nyní zástupci EPSCO tvrdí, že nebudeme schopni dosáhnout cíle týkající, cílu týkajících se chudoby. Uh, jaké dopady to bude mít na Evropský sociální fond a na budoucí progr- programy. Eh, jak se k tomu postavíme? To jsou tedy otázky, které bych vám ráda položila. Děkuji. Merci. Moi, je voudrais vous poser une... Děkuji. I já bych vám ráda položila jednu otázku v diskuzích, které nyní vedeme a o kterých se dozvídáme, je probíráno mnoho aspektů. Samozřejmě, že se diskutuje o tom, jestli je nutné, abychom tady zachovali regionální autonomii při využívání prostředků, anebo jestli by využívání prostředků mělo být účelově vázáno na strategii Evropa 2020. To je tedy první otázka. Úroveň autonomie ve srovnání eh, s ERDF. To tedy znamená, že si musíme položit otázku, jestli chceme mít globální autonomii, anebo jestli máme vyčlenit články, eh, částky na jednotlivé eh, oblasti, kde budou částky pro oba fondy. Druhá věc, o tom jste také již hovořili. Zajímalo by mě, jak důležité je zapojení sociálních partnerů. Co si myslíte o e, těch stávajících pravidlech? Myslíte si, že bychom měli trvat ještě na dalších požadavcích? Co bychom v této souvislosti mohli zlepšit? Samozřejmě, že z části tu e, jsou, je tu evropská legislativa, ale jsou tu ty e, evropské spory a my musíme rozlišovat mezi jednotlivými úrovněmi. My musíme přesně vědět, na které úrovni klademe naše požadavky, jestli je to úroveň národní nebo evropská. A čtvrtá otázka se týká hodnocení výsledků ESF. ESF eh, funguje dobře. Eh, to je jasné, ale otázka zní, jak je to hodnoceno, na základě jaké metody dospějeme k tomuto výsledku, co vlastně hodnotíme na fungování ESF. Je to počet vytvořených pracovních míst, počet lidí, kteří se e, neusmívali a nyní se usmívají, mm, finanční částky, co se vlastně hodnotí. Tak hodnotíme to e, tak, aby byl mm, spokojen Evropský účetní dvůr a příjemci. A konečně poslední otázka. A tady se vracím k tomu, co říkala paní Cimr. Zřejmě se shodneme na tom, že strategie EU 2020 nemá tolik peněz, že se nám nepodaří získat dost peněz, to znamená, že musíme eh, použití prostředků optimalizovat. A já bych se ráda zeptala, co musíme v této souvislosti změnit. Pokud jde o účelovou vázanost prostředků v rámci Evropského sociálního fondu, již byly vedeny diskuze o tom, jestli je dostatečná schopnost být zaměstnan, anebo jestli není s ohledem na cíle týkající se chudoby důležitější dosáhnout toho, že Evropský sociální fond bude zasahovat dříve jako e, jakýsi předsazený nástroj, například v boji proti sociálnímu vyčlenění. A ještě poslední otázka. E, omlouvám se, že jich mám tolik, ale vy tady nejste příliš často a je to velmi důležité téma. To znamená, že mě omluvte za to, že položím ještě jednu otázku, eh, eh, která se týká ERDF. Eh, e Někdy mám totiž pocit, že tyto evropské fondy, řekla bych, že ve skutečnosti pouze mobilizují ekonomické cí, sítě a oběhy nebo koloběhy které vedou k privilegím některých subjektů v Evropské unie. Například eh, bych ráda zmínila infrastruktura. Já, infrastrukturu, já vím, že to patří spíše eh, do oblasti ERDF, eh, ale Představme si, že je například nějaká dálnice, která je podporována ze těch, z těchto strukturálních fondů. Tu dálnici staví firma, která pochází z jiné země Evropské unie a ta ty prostředky nepotřebuje. To znamená, eh, že bych se vás ráda zeptala, jestli vidíte tento problém stejně jako já, nebo jestli to jako problém nepociťujete. Eh, dobře, takže nyní máte ještě čas na vaše odpovědi, prosím. E, čas je velice důležitý a nemáme až tolik otázek. Raději bychom si poslechli nějaké odpovědi. Ale jak je to s organizací e, mezi Evropskou národní a místní organizací? Jak je to organizované navzájem, co se týče zaměstnanosti? Do jaké míry může Evropský sociální fond zajistit e, jednotnost, eh, konsistentnost eh, cílů na těchto třech úrovních. Ve stejném pořadí tedy. Začne tedy paní Žilievsk, Můžete prosím začít. Ale nebudeme mít moc času já budu hovořit polsky, bude to pro mě jednodušší, protože těch otázek bylo skutečně hodně a neexistují jednoduché odpovědi které bychom mohli zestručněně eh, dát. Mohu se zaměřit na konkrétní věci. Podmíněnost, podmínky. Moji kolegové hovořili o zejména makroekonomických podmínkách, co se týče strukturálních a projektových podmínkách pak eh, tady mohu říci, že eh, podle názoru eh, zástupců eh, zaměstnavatelů takové podmínky jsou důležité, protože jestliže chceme vynakládat efektivně peníze z Evropského sociálního fondu, musí tady být určité vstupní podmínky. Například efektivně musí být veřejné zaměstnavatelské služby, tak, aby se aktivizovaly, když chceme aktivizovat nezaměstnané, aby to šlo co nejužitečněji. A musíme být také schopni hodnotit výsledky, abychom nakonec viděli, jestli jsme opravdu dosáhli, co jsme chtěli. Čili takové strukturální podmínky. Musíme vytvořit patřičné prostředí, které by mohlo posílit tyto projekty. To je důležité na úrovni projektu. Tady bych chtěla říci, že takové podmínky už existují. To znamená, že úroveň do financování, nebo alespoň tak je tomu v Polsku, závisí na úrovni dosažených výsledků. To znamená, že jestliže je dohodnuto, nějak, jak, jestliže se dohodnou nějaké konkrétní cíle, například počet účastníků a nedochá, nedosáhneme toho počtu, eh, pak se snižuje tento úroveň. Můžeme to nazvat podmínkami na úrovni projektu, ale eh, je to tedy docela jednoduché, čili říkáme, na co se nám podaří vynaložit peníze, kolik se eh, zúčastní účastníků školení, ale neříkáme, co se s nimi stane potom, jaké budou formy po, po, podpory, protože samozřejmě školení není jediné, co se dělá v rámci Evropského sociálního fondu. A samozřejmě efektivnost může být posílena podmínkami, ale efektivnost závisí na tom, jak na začátku nastavíme očekávání um, výsledky, čili jaké výsledky navrhneme Evropskému sociálnímu fondu. A tady zase neexistuje nějaká již hotová odpověď, tedy my už jsme o tom mluvili, vy jste se ptali, jaký by měl být rozsah působnosti budoucnosti tohoto fondu. A to je otázka k diskusi. Přirozeně, že nejefektivnější metody jsou takové, které poskytují lidem možnost, aby si dlouhodobě zlepšili životní situaci. Já nejsem, nesouhlasím s takovými návrhy, které poukazují na potřebu mm, nahradit s tím sociální výdaje, které státy, na které státy nemají peníze, aby se ty peníze místo místo toho dali ze Evropského sociálního fondu. To je prostě taková jednoduchá náhrada rozpočtu, ale to není už potom vysvětlené, proč to, za tím účelem používáme Evropský sociální fond. Ale mluví se potom o viditelnosti fondu a přitom ta tím pádem bude ještě menší. A já nevím, jestli jsem dobře porozuměla, ale podpora mladých podnikatelů a takové nástroje které umožňují financovat jejich počáteční činnost. Tady už také existují různé zkušenosti v různých zemích svědčící o tom, že už něco takového se děje a skutečně to má velké výsledky. V Polsku je to jeden z nejpopulárnějších nástrojů, to znamená pomáhat lidem zahájit vlastní ekonomickou činnost. Nevím, jestli mám čas odpovědět ještě na nějakou další otázku, ale ráda bych přece jenom se určitě zmínila o jedné věci. Co se týče eh, absorpční kapacity, pak si myslím, že tohle není problém Evropského eh, sociálního fondu. Možná, že existují skupiny, které nevyužívají eh, eh, prostředky, pro předky, které mají k dispozici, jak bychom si přáli. Ale celkový obrázek je docela dobrý, protože se nám daří ty prostředky vydávat poměrně rychle, ale to není cíl. Musíme hlavně přemýšlet o tom, zda ti, kteří by měli získávat prostředky z fondu, mají k tomu také přístup a na tom už opravdu skončím. Děkuji. Alors, je vais faire appel à la galanterie des femmes, parce que Monsieur Reuter... Dobře. Ženy by možná měly být eh, galantní a předat slovo panu Reuterovi, který spěchá na další jednání. Tak prosím, ale jenom velice stručně. Děkuji. Cítím se velmi poctěn, děkuji vám a budu velice stručný. Tak, abych ale přesto dokázal odpovědět eh, na všechny ty otázky, pokusím se soustředit na ty nejdůležitější. Tak eh, jednak otázka, jak hodnotit potřeby pracovního trhu co vlastně pracovní trh potřebuje. Zda ta potřeba souvisí s pracovními místy, které jsou k dispozici. Pak je tady další aspekt, eh, to je eh, aspekt dlouhodobý a střednědobý. Velice často totiž pracovní politiky směřují k okamžitým bezprostředním cílům a dnešní vývoj pracovního trhu mm, je takový, vidíme to na národní i evropské, lokální i regionální úrovni, že si musíme především říci, jaká partnerství potřebujeme, o jaká stojíme, zjistit, která partnerství dobře fungují, s kterými partnery to funguje dobře, s jakými uh, úřady a združeními uh, uh, ta partnerství fungují, kteří lidé potřebují nasi, naši pomoc nejvíce, kteří lidé jsou nejvzdálenější um, trhu práce. Tady mají svoji roli jak eh, úřady, tak eh, sociální partneři a mm, organizace či združení, kteří se snaží eh, zlepšovat kvalifikaci pracovníků. Nejde o to, že bychom potřebovali nová partnerství, problém je spíše v tom, že v některých členských státech je třeba vyjasnit tento základní princip. Někteří jsou vyloučeni, mám příklady třeba z Rumunska a dalších zemí, kde jiní než ty klasičtí partneři nemají možnost se prosadit, eh, takže pak je tady zmatek mezi disponibilitou zdrojů z ESF a disponibilitou jiných prostředků, které lze investovat do vzdělání a školení. A poslední otázka, jak hodnotit úspěch eh, použitých prostředků kolik lidí eh, se nám podařilo dostat do stabilních, kvalitních pracovních míst. To je vlastně sociální eh, aspekt eh, celé věci. Jakým způsobem a kolik lidí se nám podařilo reaktivovat, to samozřejmě nelze měřit nějakým bezprostředním způsobem. Trvá to. A riziko to je v tom, že my hovoříme o strategii Evropa 2020, máme platformu eh, boje proti mm, chudobě, eh, možná dosahujeme pokroku, ale dnes eh, se soustředíme čistě na pracovní místa, na růst a tvorbu pracovních míst a nikoliv už na to, jak přivést lidi zpět do tr- na trh práce a jak řádně investovat na, do trhu práce. Děkuji. Euh, Doufám, že eh, to byl opravdu dobrý kulatý stůl, ale půjdeme dále. A teď má slovo znovu paní Klod... Mani, paní Dena Tergal, ale než odejde pan Rojte, možná by bylo docela dobré, kdyby si přece jenom poslechl i názory ETUC, protože nejde o nějakou eh, bitvu mezi partnery eh, v rámci Evropského sociálního fondu. Ale teď už trochu vážněji. Já mm, nebudu ta, já vím, že jsou nevládní organizace, jsou odborové organizace, které samozřejmě opravdu se starají pomáhat nezaměstnaným. My tady v Belgii říkáme, že vyhrajeme, pokud budeme držet pohromadě. A to je třeba opravdu dělat. A musíme hledat uspokojivá řešení, odvádět dobrou práci, pracovat tak hlavně, aby ty dobré pracovní příležitosti byly. Nezapomínejte, že stoupá počet špatných, nekvalitních pracovních příležitostí, ale my potřebujeme ty kvalitní, ne jenom příležitostnou dočasnou práci. A Evropský sociální fond je nástrojem číslo jedna k dosažení tohoto cíle. Ale Obávám se, že když se podíváme na návrhy strategie 2020, a tady víceméně souhlasím s paní předsedkyní, samozřejmě, že Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj by měly být využívány pro eh, strategii 2020 a dosažení jejího cíle. Konkrétně nás se týká pilář, pilíř, kterému se říká eh, inkluzivní soudržnost ale v první řadě říkáme, že se jedná o evropskou strategii zaměstnanosti. Musíme brát v úvahu skutečnost, že cíle vyhlášené radou ohledně eh, snížení počtu chudých eh, jsou obtížněji dosažitelné s každým dnem s tím, jak se prohlubuje hospodářská krize a je obtížnější eh, samozřejmě hovořit o financování, protože i to se stává výzvou. Pochopitelně, že to, co děláme, je třeba vázat na strategii 2020 při zapojení sociálních partnerů, kteří musí spolu definovat eh, a spolu rozhodovat, ale nemůžeme se tady omezovat jenom na široké směry, na doporučení pro zaměstnanost, na integrované široké směry, protože eh, pak by tady vlastně nic nezbylo ze strategie pro zaměstnanost. Pak posledu rozhodne ECOFIN. My říkáme, ano, dobře, máme hlavní směry pro zaměstnanost, ale je třeba správně nastavit priority, aby tady byla patřičná celoevropská politika zaměstnanosti, což by znamenalo začlenění, rovnost, Měli jsme přístup na základě partnerství a také jsme prováděli a prohád, proha, provádíme hodnocení. Děláme to pravidelně a my sami vlastně jsme navrhli, že když se diskutují podmínky, eh, když eh, se zapojují příliš k určitým aspektům. Proč bychom neměli jako podmínku zařadit také podmínku větší rovnosti? My eh, stále eh, soustředěněji o tomhle přemýšlíme a scházíme se s různými zástupci různých orgánů a organizací. Je ovšem také důležité vědět, že i když je tady autonomie vůči e, e, Evropskému fondu pro regionální rozvoj, ale že také tady musí existovat i nějaká koordinace. Jsou tady určité politiky i v rámci rozpočtových e, položek. A když co se týče ERDF, my žádáme potom, aby se do ERDF rovněž zapracoval princip partnerství, protože momentálně se tam nejsou sociální partneři a nejsou tam e, tripartitní struktury, které máme v Evropském sociálním fondu, ale vy jste se ptali na partnerství. Ale obávám se, že tady se spíše činí klok zpět, hlavně ve skandinávských zemích. Já to vysvětlím. A je to hlavně proto, že už vlastně Eh, se tolik, eh, se není taková poptávka, nebo se tolik eh, ne, ne, nepožaduje distribuce fondů po regionech. Já chápu, že už nám zbývá jenom tři minuty na další řečníky. Já se velice omlouvám, že jsem vás přerušila, ale musíme doopravdy dodržovat řečnickou dobu. Prosím paní Volozinský a poprosím vás o maximální stručnost toutes ses dimensions, comme il a été dit ici. Trh práce je samozřejmě ústředním bodem Evropského sociálního fondu. My potřebujeme vytvářet nová pracovní místa prostřednictvím malých a středních podniků, potřebujeme zavádět celoživotní vzdělávání a potřebujeme také efektivní a, a, a e, koordinované vzdělávání od útlého věku další věc. Potřebujeme komplementaritu, synergii a kromě toho také národní autonomii. Potřebujeme velké priority, ale také potřebujeme flexibilitu pro jednotlivé regiony. Strategie 2020 eh, to přesně vyjadřuje. Velmi stručně za CRPM. My samozřejmě představujeme veškeré zkušenosti, které jsme učinili v této souvislosti a bylo by velmi užitečné, kdybychom s vámi mohli hovořit ještě déle. Pokud jde eh, k té předcházející kontrole nebo monitorování, eh, pracovního trhu, tak jde především o to, abychom eh, vytvořili přístup na trh práce pro ty, kteří jsou trhu práci, práce velmi vzdáleni. Eh, to je možné prostřednictvím vzdělávacích institucí, sociálních partnerů. My to eh, chápeme jako trouhelník. Je tu jednak veřejná sféra, veřejný veřejná úroveň, potom jsou tu jednotlivé územně správní celky a dále jsou to sociální partneři a podniky. Já si myslím, že všechny tyto subjekty musíme koordinovat. Musíme se také podívat na to, jaké požadavky bude trh práce vznášet do budoucna, jaké jsou povolá, jaká jsou povolání budoucnosti, říká se tomu zelený růst. Myslím si, že v těchto oblastech bychom měli eh, pracovníky intenzivněji kvalifikovat, eh, v mé oblasti Akvitány došlo e, k velkému neštěstí. E, bouře tady zničila mnoho lesů a my se musíme ptát, jak naložíme se zdroji e, v této souvislosti. Pracujeme na nové technologie zpracovávání dřeva. Snažíme se tedy stavět ze dřeva a tím se nám uzavírá zmíněný trouhelník. Byla řeč i o druhé možnosti pro ty lidi, eh, není nikdy eh, pozdě. Já bych nehovořila o druhé možnosti, druhé šanci, ale spíše o nové šanci. V rámci naší politiky bychom se chtěli eh, snažit o to, abychom začali co možná nejdříve, dokonce i u těch dětí a mladých lidí, kterým nejde škola a kteří ze školy odcházejí. Jde o to, abychom lidé, lidi mobilizovali tam, kde je to potřeba. Pracujeme na tom, dosáhli jsme dílčích úspěchů. Já osobně pracuji v zastupitelstvu města, kde máme 40% nezaměstnanost mezi mladými lidmi. A také je tu velká míra eh, dětí, které nedokončí školu. To znamená, že my chceme začít právě u těchto otázek, u těchto problémů. Ptali jste se na směr, který, kterým se to eh, má celé ubírat. Tady je důležitá inovační kapacita. My musíme prokázat naši odvahu a to především tam, kde je to nejvíce potřeba. Inovační kapacita, experimenty, to všechno je velmi důležité. Musíme zkusit všechno, co je možné a společně to prověřit. Děkuji. Děkuji. Vidím, že jste velmi angažováni, že jste ve svých místních eh, kontextech velmi angažujete, nicméně se musím držet pravidel, která platí v tomto parlamentu, v této instituci. Dovolte mi, abych eh, ještě minutu pohovořila jako stálá zpravodajka. Děkuji za tuto možnost. Ráda bych pouze upozornila na to, že jsme si tu vyslechli sociální partnery a že e, nám nastává velký problém. My musíme myslet i na jiná opatření. Musíme se snažit o vytváření pracovních míst, musíme se snažit o e, co možná nejrychlejší efekt to je také potřeba, ale na druhé straně si myslím, že z toho, co nám dnes říkali naši partneři, vyplývá, že musíme Eh, vytvořit ještě eh, jinou možnost, jak by se mohli vyjádřit. Já si myslím, že by mohla eh, tady fungovat stálá pracovní skupina na tomto poli, tak abychom se mohli znovu setkat a znovu spolu hovořit. A já, říká paní předsedkyně, ještě navrhuji, abyste vaše důležité informace, to, co nám chcete mm, sdělit, předložili v písemné podobě. Můžete se na nás přímo obrátit a my to pošleme dál všem členům výboru. A to především těm členům výboru, kteří se zajímají o tyto otázky. Velmi vám děkujeme za vaši přítomnost. Mm, máme velkou radost, že s takovou angažovaností sledujete eh, tyto otázky. Eh, budeme pokračovat odpoledne. Děkuji.